Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení posluchači ze všech koutů Evropy a především vítám vás, paní komisařko, na, paní kandidátko na post komisařky, paní Heleno Dali. Byla jste nominována na post komisařky pro rovné příležitosti a e, toto slyšení budu předsedat společně s paní Juriš Nikolsonovou. Jsem velmi ráda, že výbor Libe, který je mm, přidružen při tomto slyšení, je tu taktéž zastoupen. Je velký úspěch, že budeme mít samostatnou komisařku pro rovné příležitosti. Je to novinka, nová věc v rámci evropských institucí. Dříve než slyšení začneme, ráda bych připomněla, že Ehm, v souladu s pokyny pro schvalování komise s pří, v souladu s přílovou 7 jednacího řádu parlament zhodnotí kandidáta na komisaře na základě jeho všeobecné kompetence, na základě eh, aktivity v rámci EU a osobní nezávislosti. Posoudí také znalost eh, příslušného portfolia a komunikační dovednosti dotyčného kandidáta. Eh, ráda bych připomněla, že kandidátka na komisařku písemně odpověděla na předem připravený dotazník. Písemné odpovědi byly. Uh, Please note that the Committee on Legal. Písemné odpovědi byly rozeslány ve všech jazycích. Eh, výbor pro právní záležitosti nevznesl žádné námitky vůči konání tohoto slyšení. Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala na slyšení eh, kandidátky na komisařku paní Daly, už to bych chtěl, to chtěla co nejsrdečněji přivítat. A dovolte mi, abych vám představila, jaká bude struktura naší dnešní diskuze. Nejprve dostane slovo paní Dalit. Bude mít 15 minut na to, aby nám představila svoje portfolio, svoje priority. Následně zazní 25 otázek z úst europoslanců, a to ve dvou kolech. První kolo, to znamená prvních sedm otázek, položí zástupci jednotlivých frakcí a druhé kolo, to bude 18 otázek, které tedy budou rozděleny na základě eh, rozdělení frakcí a zahrnuty do toho, zahrnuti do toho budou i nezařazení poslanci. Diskuze bude probíhat v jednotlivých slotech, každý z nich bude trvat pět minut. Konkrétně minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, minuta na doplňující dotaz od stejného poslance a minuta na odpověď. To znamená, že ten harmonogram je velmi nabitý. Já, va, já budu velmi přísná při měření času. Mám tady kladívko a nebudu se zdráhat ho použít. Takže vás prosím, abyste byli obezřetní při plánování času, tak aby všechno proběhlo co nejhladčí. Včera jsme zorganizovali první slyšení eh, s panem komisařem Šmitnem a všechno proběhlo naprosto hladce. Ráda bych ještě připomněla, že tlumočení bude k dispozici ve 23 jazycích. Chceme zohlednit jazykovou rozmanitost Evropského parlamentu, to znamená, že všichni budou moci hovořit svým rodným jazykem. Nicméně bych ráda všechny řečníky upozornila na to, že to, co říkají, se musí tlumočit. A proto, ať už budete hovořit jakýmkoliv jazykem, prosím, nehovořte příliš rychle. Mějte na paměti, že tlumočníci se budou snažit vás co nejlépe přetlumočit. Na, na závěr mi dovolte, abych připomněla, že naše diskuze bude přenášena eh, prostřednictvím internetu na stránkách parlamentu a taktéž bude možno se, si eh, prohlédnout eh, diskuzi z videozáznamu. Takže to je všechno a můžeme začít. Slovo má paní kandidátka na komisařku. Prosím, abyste se držela vyhrazených 15 minut. Máte slovo, prosím. Thank you. Děkuji vám. Vážení, pá, eh, vážené paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, je mým potěšením a velkou ctí předstoupit dnes před vás. Nikdy by mě nebylo napadlo, že jednou budu mít příležitost diskutovat o něčem, čemu jsem zasvětila svůj politický život, tedy rovnost, poté, co budu nominována, jakožto někdo, kdo má toto portfolio prosazovat na evropské úrovni. V Evropském parlamentu se myšlenky diskutují z různých úhlů pohledu a já jsem přesvědčena, že to, co nás spojuje, je daleko významnější než to, co nás dělí. Rovnost je nekonečný zdroj. Rovnosti je opravdu dost pro všechny a je to zdroj udržitelný. Na druhou stranu, diskriminace vylučuje, marginalizuje a odsouvá členy společnosti až na samotný okraj. Diskriminace je tím pádem příznak plítvání bere členům společnosti jejich blahobyt, jejich možnost naplnění a jejich prosperitu. Ano, diskriminace poškozuje jednotlivce a menšiny přímo, ale poškozuje také společnost jako celek, protože zpřetrhává vztahy, snižuje důvěru a způsobuje celkový pocit nepřináležitosti. Zřízení portfolia rovnosti jako takového je jasný signál kandidátky na předsedkyní komise von der Leyen, který jde směrem za Evropou, kde lidská důstojnost, lidská práva, svobody, demokracie a právní stát se posilují a stojí více v popředí. Evropa bez diskriminace. Tento vývoj navazuje na eh, zveřejnění prvních politických směrnic, která, které obsahují jeden celý oddíl o rovnosti, kde se zmiňují jasná opatření, která musí být implementována během tohoto legislativního období, a zmiňují také zřízení první genderově vyvážené komise. Paní von der Leyen eh, stanovila svou vizi a pakliže mne podpoříte na základě tohoto slyšení, jsem připravena tvrdě pracovat s Task Force na téma rovnosti, která se zřizuje jako trvalá pracovní skupina, která bude složena ze seniorních zástupců ze všech služeb komise a ESVČ a které bude předsedat eh, zástupce generálního tajemníka pro eh, politickou koordinaci. Budu také spolupracovat se svým kabinetem, s generálními ředitelstvími, tematickou skupinou na vysoké úrovni pro genderovou rovnost a nediskriminaci, s Evropským institutem pro genderovou rovnost a s Agenturou pro základní práva Evropské unie. A společně s těmito všemi aktéry budeme plnit tento program. Dále hodlám pracovat v rámci dialogu s vámi, s europoslanci a europoslankyněmi a s členskými státy a občanskou společností. Chci pracovat kolaborativně s vámi se všemi bez nějakého ukazování a chci pracovat na povýšení eh, této oblasti, jak eh, tohoto tématu, jak uvnitř Evropské unie, tak mimo ní. Během rozhovorů, které, které jsem vedla s mnohými z vás a které jsem vedla eh, s různými interskupinami proti diskriminaci zde v Evropském parlamentu a se zastřešující občanskou společností a sítěmi proti diskriminaci v posledních týdnech, zjistila jsem, že toho máme mnoho společného. Existuje dohoda na tom, že je potřeba navýšit naše odhodlání zajistit genderovou rovnost a e, bojovat proti genderovému násilí a vícenásobné diskriminaci. Rovněž se shodneme na tom, že chceme prosazovat rovnost na základě rasy a etnického původu, věku, postižení, vyznání nebo náboženství a sexuální orientace. V rámci rozhovoru, které jsem vedla, mnoho lidí vyjádřilo svou podporu pro eh, takovéto nastavení mého portfolia, včetně jeho vertikálního a horizontálního rozměru. A žádali mne, abych svou vizi co nejvíce rozpracovala tak, eh, aby bylo možné implementovat. Rovnost to je něco, co musí být k dispozici pro všechny. A my všichni musíme být její součástí. Evropská unie musí i nadále hrát hlavní roli na globální, na globální scéně v této oblasti, přičemž já jsem se ve, v celém svém životě vždy snažila ze všech sil zlepšovat životy občanů. Do politiky jsem vstoupila, možná jako mnozí z vás v této místnosti, když mi bylo pouze 17 let, tehdy jsem byla ještě studentkou. Byla jsem plná nadšení, byla jsem činorodá, byla jsem idealistická. A věřila jsem, že tím, že budu provádět kampaň, budu lidem naslouchat, budu se angažovat a to den ode dne, že tím přivezu, při, přinesu do naší společnosti pozitivní změny. O mnoho, let, o mnoho let později vím jen to, že tento boj ani zdaleka nekončí. Ale poučila jsem se z toho. Skutečná změna je možná pouze tehdy, pakliže my, politici, budeme mít dost odvahy, abychom zajistili, že se změna provede na všech úrovních zprávy věcí veřejných. 21. století musí být století rovnosti žen. Přesně před 40 lety, v roce 1979, byla Simone Weil zvolena jako první předsedkyně Evropského parlamentu, což je jedno z největších demokratických schromáždění na světě. Dnes, v roce 2019, musíme zajistit, aby ženy měly právo býti rovné ve všech sférách svých životů. A to prostřednictvím ambiciozního eh, procesu genderového mainstreamingu jak uvnitř Evropské unie a jejich institucí, tak kdekoliv jinde. A právě proto, pokud mě potvrdíte ve funkci, využiji veškerou svou energii, mé zkušenosti a mé přesvědčení, abych budovala spravedlivější společnost v naší unii takovou společnost, eh, kde slovy paní von der Leyen, ti, kteří mají stejné ambice, budou mít také schodné příležitosti dané ambice naplnit. Konec citátu. Vím, že to není úplně jednoduchý boj. Jakožto eh, ministrině odpovědná pro evropské záležitosti a rovnost na národní úrovni jsem tvrdě pracovala na boji proti společenským stereotypům. Předkládala jsem legislativní návrhy, přijímala jsem strategie a snažila jsem se odolávat proti eh, komukoliv, kdo žádal, aby se iniciativy pro rovnost různým způsobem rozmělňovaly. Jakožto komisařka budu potřebovat podobný přístup a budu muset pracovat s členskými státy, abych je přesvědčila, že podniknutí určitých kroků na evropské úrovni je ten správný způsob. Protože prosazování inkluze a posilování rovnosti jsou evropská témata, stejně jako změna klimatu nebo řešení hospodářských krizí. Je to boj, který si zaslouží, aby ho, boj, aby ho vybojovala Evropa. A zaslouží si naši plnou pozornost. Dovolte mi poskytnout vám několik málo čísel, protože občas čísla přece jenom říkají více než slova. V Evropské unii 31% žen pracuje na zkrácený úvazek, hlavně proto, že mají na starosti hlavní břímě pečování o děti a starší osoby. Každá třetí žena se stala terčem genderového násilí alespoň jednou za jejich dospělý život. Více než polovina muslimů se cítí diskriminována, když hledají bydlení kvůli jejich jménům nebo příjmením. 80% Romů žije pod eh, hranicí eh, rizika chudoby platnou pro danou zemi. 50% občanů s postižením nemá přístup, ani k, a, nemá přístup k práci a je tak vyloučeno ze společnosti. Seniori průměrně dostávají o 39% méně pozvání na pracovní pohovory, i když mají identické profily s někým mladším, kdo tu stejnou práci hledá. Dvě z pěti trans osob se každý rok stávají obětmi násilí. Alespoň v 21 členských státech se eh, provádějí lékařské zákroky, aby intersex dětem vnutili nějaké pohlaví. Tato hrůzná diskriminace je pak dále podpořena tím, že někteří jednotlivci jsou, jsou cíleni dokonce několika formami této diskriminace. Proto je potřeba jednat a je potřeba dostat hodnotám, které jsou Evropské unii tak drahé. Vážení poslanci, vážené poslankyně, boj za inkluzi v Evropské unii bude mým osobním bojem. Nebudu váhat využít všechny nástroje, které budu mít k dispozici, abych prosazovala rovnost a abych posilovala evropský závazek co do inkluze ve všech jejich podobách chci se zaměřit zejména na tři oblasti. Boj proti diskriminaci ve, všem, ve všech slova smyslech, za druhé inkluze a empowerment žen, a za třetí prosazování rovnosti a plné participace. To všechno pro ženy i muže, pro rasové i etnické menšiny, menšiny náboženské, pro osoby s postižením, pro staré i mladé, a pro osoby LGBTI. Hned od začátku svého mandátu budu potřebovat podporu mých komisařů a budu se snažit ji získat, abychom prosadili to, co je potřebné pro prosazování rovnosti v EU i mimo ní. Za tímto účelem zřídím v prvních třech měsících fungování komise akční skupinu pro rovnost ta bude mít mandát, který bude velice složitý, a to, aby co nejrychleji vybudovala průřezový přístup k rovnosti ve všech, napříč všemi politikami v EU. Mým záměrem je, aby tato akční skupina začala fungovat co nejdříve a aby byla dostatečně vybavena proto, aby mohla řešit tento obrovský úkol eh, mainstreamování rovnosti v celé EU. Zároveň předložím novou evropskou genderovou strategii, která bude zahrnovat nové legislativní návrhy a nová politická opatření. Je nejvyšší čas, aby komise začala plnit své závazky v této oblasti, které jí uložili europoslanci, tedy vy i občanská společnost. V tomto rámci za prvních 100 dní předložím nová opatření pro řešení platové transparentnosti, což je jednou z klíčových priorit mého celého mandátu. Budu trvat na tom, abychom pracovali, abychom i nadále pracovali na přemostění eh, propasti v eh, platech mezi pohlavími a na penz, a penzijní propast aby to, kdo jsme, nediktovalo, jaké máme příležitosti být placeni stejným způsobem za stejnou práci. Jako komisařka pro rovnost budu úzce monitorovat to, aby směrnice o vyvážení pracovního a soukromého života byla plně a řádně implementována ve všech členských státech neakceptuji, že hospodářské ztráty kvůli eh, propasti v zaměstnání mezi pohlavími stále představují až 370 miliard euro každý rok. Chci, aby vyvážení pracovního a soukromého života bylo úspěšným příběhem. Během celého svého mandátu budu pracovat na empowermentu žen a společně s členskými státy zajistím, aby genderové stereotypy byly vyřešeny a aby, byla zlepšena, aby byly zlepšeny možnosti péče o děti. E, mou prioritou bude inkluze osob s postižením. Zajistím, aby veškerá sektorová legislativa v EU dbala na otázku osob s postižením. V roce 2020 očekáváme, že každý šestý občan EU bude mít nějaký stupeň určitého postižení. V tomto ohledu bude mít prioritu implementace umluvy OSN o právech osob s postižením. Rovněž probíhá evaluace aktuální strategie. S vámi, vážení europoslanci a europoslankyně, se pak budu chtít sejít, abychom mohli prodiskutovat další možnosti prosazování tohoto politického rámce. Udělám vše, co bude v mé pravomoci, abych prosazovala klíčovou legislativu v oblasti rovnosti. Jakožto ministrině jsem se účastnila nekonečných debat v radě ohledně návrhů, které jsou dnes už příliš dlouho zablokované ať už je to horizontální diskriminace proti diskriminaci, která byla navržena před více než 11 lety, nebo směrnice Women on Boards, ženy ve správních radách, ta je z roku 2012, nebo návrh přistoupení EU k um, Istanbulské umluvě Rady Evropy, to je z roku 2016. Jak to vysvětlíme našim občanům? A v tomto rámci In this framework, v tomto rámci bychom snad měli mít možnost vyřešit ty zbývající překážky a měli bychom mít možnost přesvědčit zbývající skeptické státy v radě. Nebudu se zdráhat toto udělat, případně navrhnout novou legislativu, pakliže to bude nutné. Vážené poslankyně a poslanci, tuto politickou transformaci dlužíme našim občanům, kteří jsou vyloučeni, kteří mají problém zaplatit všechny dluhy kvůli diskriminaci a kteří trpí násilím. Rovnost to není něco, kde by někdo získal a jiný ztratil. Empowerment žen a osob e, z menšin je prospěšná, je, je prospěšná věc pro všechny. Nakonec srdečně vítám inkluzi e, mainstreamové otázky e, v písemných dotazech pro celé kolegium. Mainstreaming rovnosti to je cesta vpřed. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní Dali, za vaši prezentaci a okamžitě přejdeme k prvnímu kolu otázek ze strany politických koordinátorů a slovo má hned Francis Fitzgerald. Prosím. Děkuji vám, paní kandidátko. Eh, mm, vy mm, máte práci, která se velice cenila na Maltě a eh, zapojila jste tyto politiky a genderové otázky do vaší politiky na Maltě. Eh, tento parlament má obavy týkající se situace na Maltě, co se týče hodnot, prosazující, které jsou prosazovány vládou, jejím jste byla členem. Eh, za prvé, co se týče zavraždění investigativní novinářky Galici, jejíž rodina možná dnes toto slyšení sleduje. Jste spokojena s pokrokem vyšetřování její vraždy? Jak budete chránit novináře jako komisařka, abyste zabraňovala tomu, aby se stávaly takovéto strašlivé zločiny jako na Maltě? Za druhé, co se týče Panama Papers a e, zapojení do nich e, ze strany určitých ministrů na Maltě. Co chcete dělat v tomto, ob, v tomto e, oboru, v této oblasti? Thank you for... Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaši otázkou. Děkuji také eh, za vaše slova pozitivně, jak jste hodnotil moje působení eh, ve vládě Malty. Ano, eh, ten strašlivý zločin zavraždění Defny Galicie na Maltě vede k tomu, že, abych tak řekla, mimořádné okolnosti vyžadují mimořádná opatření. A my jsme chtěli zapojit evropské instituce jako Europol, NFI a také mezinárodní organizace, včetně FBI. Já sama jsem říkala, že NFI by se mělo zaobírat vyšetřováním, protože již jsem zažila spolupráci s nimi neboť jsem NFI na Maltě prosila, aby vyškolili naši policii a vyšetřovatele, kteří pracují v oblasti vyšetřování finanční kriminality a kriminality. A musím konstatovat, že došlo k signifikantnímu pokroku. Během 50 dnů bylo uvězně, byly uvězněny tři osoby a jsou ve vazbě. A je to proces, který stále ještě pokračuje, jak víte. A co se týče druhé části vaší otázky, já učiním vše, co bude v mých silách, abych zaručovala svobodný tisk bez jakéhokoliv harassmentu a zastrašování. A co se týče další části vaší otázky, Zda souhlasím s tím, tak já říkám ne, nesouhlasím, já bych byla dělala věci naprosto jinak. Eh, během své politické kariéry jsem se vždy zasazovala o dobrou zprávu věcí veřejných, o zasazování zásad právního státu a jako ministrině jsem eh, pracovala na zavedení standardů ve veřejném životě Já se moc omlouvám, ale jsem velice přísná, co se týče dodržování času. Dovolte, abych vám připomněla, že tady máme to pravidla minutu na otázku, dvě minuty na odpověď a minuta na následovnou, na dodatečnou otázku a minuta na odpověď. Já budu velice striktní a proto bych ráda připomněla ještě jednou všem poslancům, aby se toho drželi a připomínám to i vám, vážená dezignovaná komisařko. Takže teď dávám slovo zpět Francis Fitzgerald pro dodatečnou otázku. Děkuji vám za vaši odpověď. Samozřejmě záležitosti právního státu a svobody tisku jsou zcela zásadní i v jakékoliv genderové strategii a proto jsem tyto otázky položila. Právě eh, z obavy eh, těch událostí, kterými jsme se v parlamentu zaobírali. Co se týče té genderové strategie, kterou chcete koncipovat a prosazovat. Jakým způsobem chcete tuto strategii budovat, jakou metodu chcete používat, co se týče konzultací s občanskými, s organizacemi občanské společnosti. Děkuji. Víme, že je toho tolik, co musíme udělat, ale tato genderová strategie bude obsahovat transparentnost v platech, účast žen, eh, boje proti násilí na ženách, eh, překonávání genderových stereotypů, protože, jak víte, eh, bude, nebude nám nic platná legislativa, když se nezmění chování lidí, když se nezmění jejich přístup a kultura. Čili bude tady specifická sekce pro to, jakým způsobem reagovat na genderové stereotypy, jak je překonávat a bude obsahovat také kapitolu týkající se sladění práce a soukromého života. Během tohoto mandátu se budu tedy zasazovat o rovnost genderovou, která bude prostě součástí celé té strategie. Paní Regnerová, a teď vaše otázky. Já se ptám za socialistickou frakci. Evropská strategie pro genderovou rovnost eh, vyžaduje více než následnou otázku, čili já se chci zeptat tímto směrem. Vy, paní dezignovaná komisařko, ve vašich prioritách jste zdůraznila tuto strategii pro genderovou rovnost. Můžete zaručit za vás závazné prohlášení ze strany komise. Jaké budou prostředky a nástroje pro její implementaci? implementaci. Uvažujete o monitorovacích nástrojích, o eventuálních sankcích a e, budete prosazovat e, také směrnici Women on Board neboli ženy na palubě čili eh, jakým způsobem překonáte tu nesnesitelnou eh, situaci na radě, eh, aby i tam se dosáhlo 50% podílu. Co hodláte uskutečnit v této věci? Máte slovo, paní komisařko. Ano, já budu zcela jistě pracovat en blok na této strategii a směrnici Women on Board, čili ženy na palubě, a je ostudné, že to leží na stole už tak dlouho. Já si vzpomínám, že jedna z mých prvních akcí, když jsem byla ministriní, bylo změnit postoj mé zemi eh, k této otázce a takže už z toho jistě vidíte mou vůli a můj závazek eh, řešit eh, tuto záležitost a zasazovat se o ženy na palubě a o tento o prosazení tohoto návrhu ženy na palubě. Čili eh, budu spolupracovat s členskými státy, abych je přesvědčila o přidané hodnotě eh, tohoto tématu Unblock na radě. Vy jste se mě ptala na strategii eh, rovnosti pohlaví a to bude významná strategie pro nás, pro všechny. Chceme to vypracovat ve velice krátké době, za krátko tedy a e, samozřejmě e, také povedu konzultace se všemi aktéry a Eh, budu rozvíjet nezbytné nástroje, aby genderový mainstreaming šel napříč všemi evropskými politikami, aby se dostal na jinou úroveň. A to bude také úloha oné task force, oné pracovní skupiny na vysoké úrovni, která půjde napříč všemi generálními ředitelstvími, aby bylo jasné, že gender mainstreaming se skutečně už uskutečňuje a stává realitou. Takže další otázka minuta. Já se vrátím k té strategie Women on Board ve správních radách to, co je na stole, vlastně, jak už jste se o tom zmínila mnoho let. Plánujete nějaká jiná opatření pro dosažení zástupců mužů a žen ve vrcholných pozicích Evropské unie? Domnívám se, že to je vyvážený návrh a já se sejdu se všemi ministry, kteří eventuálně by měli ještě výhrady k tomu a budu se snažit zavést obecný přístup k tomu na radě. Děkuji vám mnohokrát a teď si beru zpět slovo jako předsedkyně a dávám slovo další řečnici za Renew a to je paní Irene Tolere. Bonjour. Krásný dobrý den. Jak jste to právě řekla, před 40 lety Simon Vej byla zvolena za první předsedkyni Evropského parlamentu. Ona eh, se velice zastávala práva žen a bojovala za ně. Dnes její dědictví je ohroženo Eh, v parlamentu. Podívejme se například na to, jak jedna novinářka byla zatčena včera a máme tady v Evropě mnoho zemí, kde ženy nemají vůbec přístup k legálnímu přerušení těhotenství, eh, protože je to v přímém rozporu s hodnotami, které sdílíme, lidské důstojnosti, rovnosti, tak, jak je to zapsáno ve smlouvách Evropské unie a tak, jak je také popsáno vaše portfolio. Práva žen jsou lidskými právy. Budete-li potvrzená v roli kandidátky, můžete nám jmenovat tři akce, aby se zlepšil přístup k reproduktivnímu zdraví, v jaké formě, v jaké pluralitě a jakým způsobem chcete spolupracovat s Komisem pro zdraví, aby se také sexuální a reprodukční práva zabudovala do budoucí strategie EU pro zdraví. Prosím. Um, Jak jste správně řekla, Práva žen jsou lidská práva. Jsem přesvědčená feministka. A dávám vám své slovo, že učiním všechno, co bude v mých silách, abych tato práva chránila. To znamená, že budu pracovat s tou task force, budu se snažit uh, Eh, o mainstreaming genderových otázek a budu se snažit o dialog s komisařem pro zdravotní otázky. Budeme se snažit se vší rezolutností eh, podnikat jednotlivé kroky. Myslím si, že když máte jasnou pozici, jste schopni si najít eh, spojence a vytvořit koalici ochotných. Eh, potřebujeme eh, také zároveň splnit cíle OSN udržitelného rozvoje potřebujeme zajistit, aby všechny ženy měly univerzální přístup k reprodukčním právům, k eh, plánování rodiny. To znamená, že vám dávám svoje slovo na to, že sexuální a reprodukční práva budou platit bez výjimky. So, please, uh... Ano, a nyní doplňující dotaz. Question was uh, all these attacks. Uh... Na, doplňující dotaz. Všechny tyto útoky jsou v podstatě útokem na rovnoprávnost pohlaví a na naši svobodnou volbu, jak a kde chceme žít. Já se vás tedy ptám, jaké kroky byste byla ochotná podniknout, abyste bojovala proti těmto útokům zaměřeným proti rovnosti pohlaví a proti naší eh, svobodné volbě, jak chceme žít. Commissioner Micro paní komisařko, prosím. Should, um, stand our ground. Já si myslím, že bychom tady měli s přesvědčením uh, pracovat a měli bychom tedy být rezolutní při boji proti takovýmto jevům. Jak už jsem řekla, najdeme spojence, tak abychom mohli vytvořit koalici která proti tomu bude bojovat. Musíme mít výdrž a nevzdat to. Takovéto věci se kolem nás krátka dějí, ale musíme být silní a bojovat proti nim. Děkuji vám. Nyní dostane za skupinu zelených eh, paní Alice Bákunke. Děkuji, paní Dali. Pokud chceme zajistit rovnost mezi pohlaví Eh, musíme zabránit jakékoliv diskriminaci. Eh, v tuto chvíli tedy čelí diskriminaci ženy eh, černé pleti, migrantky, ženy s postiženími, ženy LGBTI. Jsou to věci, které zatím nebyly v politice EU dostatečně řečeny. Je pozitivní, že poprvé budeme mít komisařku, která se bude věnovat rovnosti. Nicméně rasová rovnost a diverzita nejsou ve, mezi vašimi kompetencemi zmíněny. Řekla jste, že chcete odblokovat uh, horizontální směrnici proti diskriminaci a proto se vás, paní Dali, ptám, jak chcete vytvořit politickou většinu pro odblokování této směrnice v radě, které, jaké konkrétní roky kroky chcete přijmout. A pokud eh, se vám nepodaří odblokovat tuto směrnici, navrhnete jinou směrnice a zvolíte také průřezový přístup, tak abyste zajistila komplexní ochranu před diskriminací na, zá, na základě jakéhokoliv eh, důvodu. Děkuji a slovo má kandidátka na komisařku. Horizontální směrnice. Hovořila jste o horizontální směrnici. Ano, hovořila jsem o horizontální směrnici zaměřené proti diskriminaci. Nejprve počkám na výsledek jednání EPSCO, které proběhne 24. října. Na tomto zasedání by se tato protidiskriminační směrnice měla probírat a následně navážu dalšími kroky, ale jsem rozhodnuta tuto směrnici odblokovat, jelikož, jak jste právem řekla, diskriminace stále přetrvává a ochrana proti diskriminaci mimo trh práce není v EU zaručena. Já vím, že je to velká výzva, protože je k tomu potřeba jednomyslné rozhodnutí v radě. Nicméně promluvím se všemi dotčenými ministry, protože musíme najít nějaký způsob, jak eh, tedy rychle pokročit vpřed. Je také velmi dobré, že máme skupiny na vysoké úrovni, které odvádí velký kus práce. Je velmi důležité, abychom měli orgány eh, se silnou pozicí, které, eh, orgány, které se budou věnovat rovným příležitostem. To všechno jsou velmi důležité předpoklady. Já se tedy budu co možná nejvíce snažit odblokovat tuto směrnici proti diskriminaci. Nyní tady paní Kunke se svým doplňujícím dotazem. Pokud chceme mobilizovat podporu pro novou směrnici, tak budeme potřebovat také vnitřní nebo podporu od všech komisařů. Pan Kínas by, e, Šínas byl tedy pověřen tím, aby chránil eh, evropský způsob života. Budete potřebovat také podporu paní předsedkyně Uršule van der Leyen. Ona tady počítá s tím, že vytvoří skupinu Task Force. Já bych se vás ráda zeptala, jak tedy v rámci své práce v této skupině budete mobilizovat nebo získávat podporu pro tyto myšlenky. Ano, správně jste řekla, že budu muset spolupracovat s panem místopředsedou Šinasem. Oba souhlasíme s tím, že právě rovné příležitosti eh, jdou ruku v ruce s evropským způsobem života. To znamená, že jsme v této věci ve shodě. Paní předsedkyně van der Leyen, respektive skutečnost, že rovnost, rovné příležitosti spojuje se samostatným portfoliem. To dokládá, že tomu přikládá velký význam a složení té skupiny, té task force, o které jste hovořila, je také příznačné, protože tam budou vysoce postavení úředníci ze všech generálních ředitelství komise. A to je také jednoznačné eh, poselství, že, se na, že chceme tu práci dokončit. Děkuji. A nyní tedy paní Christine Anderson za ID, prosím. Dobré, dobrý den, paní Dali. Řekla jste, že se chcete zasadit o to, aby všichni mohli eh, svobodně si rozhodnout o tom, eh, jaké, k jakému pohlaví se chtějí přihlásit. Eh, omlouvám se, nechci vás přerušovat, ale ten příklad zřejmě chvíli trval. Počkejte chvilinku a začněte prosím ještě jednou. Vážená paní Dali, ještě chvilinku. Please one little moment. Two. So, one little moment we instruct. No problem. Ještě chvilinku. So could you please repeat your question now? Byla byste tak laskavá a opakovala, zopakovala svoji otázku, vážená paní Dali. Vy jste předtím zdůraznila, že se budete zasazovat o to, aby si lidé svobodně mohli vybrat pohlaví, ke kterému chtěli chtějí náležet. Ve Spojených státech, respektive v některých státech, eh, již funguje ta praxe, že eh, si lidé mohou změnit svoje pohlaví na základě jednotliv- svého prohlášení eh, nezávisle na operaci a na základě nezávisle na nějakého, nějakém lékařském zjišťování. Jak se k tomu stavíte? Považujete to za smysluplné a Zasazovala byste se jako komisařka za takovéto široce pojané právo na sebeurčení? Doufám, že jste tedy slyšela překlad. Um, yes, uh, I agree with, with the... Ano, souhlasím eh, s tou eh, legislativou, o které hovoříte. Já jsem tu legislativu vlastně i schvalovala v naší zemi. Je to legislativa, kterou jsem nechala schválit poté, co jsem se setkávala s různými lidmi a vyslechla jsem si jejich příběhy. Setkala jsem se s rodinami, které měly různé transgenderové nebo intersex děti. A oni mi říkali, jak bolestivé to je, jaké to je utrpení, které musí snášet. Někteří lidé, třeba v případech trans osob, nechtěli eh, podstupovat chirurgické zákroky, ale eh, pak ti mladí lidé seděli doma, protože jejich jméno neodpovídalo tomu, jak vypadal ten člověk. A jsou to velice smutné příběhy. Třeba jedna mladá dívka dokonce spáchala sebevraždu, která nemohla chodit ven, styděla se, protože její občanský průkaz, její pás, její vysvědčení, na tom všem stálo jméno chlapce. Ale ona se identifikovala jako žena. No a když byste se na ní podívali, tak byste viděli dívku. Takže když se konfrontujete s těmito situacemi, nevím, jak eh, můžete nepřipravit takovouto legislativu, která životy těchto lidí zlepší, tak aby dané rodiny měly lepší kvalitu života. Mohla bych také hovořit o svých zkušenostech s intersex osobami, které také zažívají obrovské potíže. Vím, že váš parlament přijal usnesení o intersex osobách. A jako legislativci, jako politici jsme tu od toho, abychom lidem zlepšovali životy. No, nezlobte se, taková je moje práce. So, sorry. <laughs> Uh... Já se vám omlouvám, ale jak říkám, je to moje práce musím eh, vás utnout. Ale pak má paní Anderson ještě prostor na následnou otázku. Děkuji vám za odpověď. Já v této praxi, kdykoliv si měnit pohlaví, vidím určité nebezpečí, a to v tom smyslu, že veškeré naše snahy eh, skoncovat s diskriminací žen mohou být takto podkopány, protože pokud se nějaký muž identifikuje jako žena z dnes na zítřek, například v profesionálním sportu a tím pádem může soutěžit s jinými ženami, má to pro ženy určité důsledky. A podkopává to také program, který jsme jako výbor FEN, FEM řešili, tedy ženy ve správních radách, protože i v rámci tohoto programu by takový muž musel být spočítán jako žena. Jak chcete zajistit, že znevýhodnění žen nebude právě takovými to podstatě neproblematickými pohlavními operacemi opět ohrožováno. A dokonce, že by mohlo v minulosti to být překonáno, ty problémy, které jsme měli v minulosti. Slovo má paní Dali. Děkuji vám. Změna pohlaví a genderová identita to není procházka růžovým sadem. not something definitely you would do to be on a board or... Není to něco, jako když sedíte ve správní radě nebo eh, někde soutěžíte nebo něco takového. Je, to, je to něco, s čím se narodíte a něco, co váš život a život vaší rodiny činí velice smutným a velice obtížným. Jsem si jistá, že případy, jaké zmiňujete, se objevovat nebudou. Prosím pěkně, pojďme o těchto lidech jednat trošku s respektem. Jsou to lidé, kteří nás potřebují, kteří potřebují naši pomoc. Potřebují, abychom pochopili, jaká je jejich situace potřebují, abychom se zkusili postavit na jejich místo a ušli alespoň kousek cesty, abychom pochopili jejich realitu. Od toho tu jsme. Kvůli tomu zde sedíme, abychom pomáhali lidem, abychom pomáhali lidem, kteří jsou v situacích, kde když neuděláme nic, bude jejich život mizerný, jak jejich život osobně, tak život jejich rodin. Děkuji vám. Jako další má slovo ECR a konkrétně paní Jagdviga Višněvská. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Hovoříte o respektu. A já bych čekala, že výbory, které se zde sešly, budou respektovat názory nás všech, včetně paní předřečnice, protože toto, co tu předvádíte, je také forma diskriminace. Paní eh, kandidátko na komisařku, vy zastupujete zemi, kde je taková legislativa, která umožňuje zakázat potraty. Ve smlouvách je uvedeno, že doložky na rodinná témata v členských státech je potřeba respektovat. Ale teď bez ohledu na to, tato témata se řeší na evropské úrovni. A na členské státy je tak tlačeno v tom smyslu, aby tato témata byla regulována. Například otázka prenatální péče. Můžete prosím zaručit, že budete respektovat smlouvy tak, aby všechny členské státy mohly vyvíjet vlastní legislativu, aniž by přitom pocitovali tlak zejména co se týče otázek, jako jsou hodnoty a nebo zdravotnictví. Další téma je poškozování pohlavních orgánů, zejména eh, takzvaná ženská obřízka. To eh, je téma, které se týká zhruba 200 tisíc žen. Eh, také neřešíte otázku nucených sňatků. I k těm dochází v Evropské unii. Můžete to prosím okomentovat. Děkuji. Paní komisařko, paní kandidátko na komisařku, máte slovo. No, jak říkáte, potraty to je kompetence členských států. A ano, samozřejmě já budu vždy respektovat smlouvy. A ano, máte pravdu, že k poškozování ženských pohlavních orgánů stále dochází. Je to takový mor, je to výsledek patriarchátu, je to něco, s, tím je, s čím je potřeba něco udělat. A kromě kroků, třeba i legislativních kroků, si myslím, že se musíme zaměřit na každodenní životy těchto lidí a na to, jakým způsobem je takovýto postup může ovlivnit. Například, řekněme, že máme nějakou dívku, uprchlici, která chodí do školy a najednou ve škole není. Vrátí se za dva týdny a pravděpodobně v mezidobí u ní došlo k poškození ženských pohlavních orgánů. Takže v podstatě to proběhlo zcela mimo rámec čehokoliv, co my můžeme jako Unie ovládat. Musíme proto být i bdělí, aby je potřeba zajistit, aby lidé přímo ve společnosti, v komunitách sledovali tyto možné fenomény, abychom byli schopni chápat, co se děje. To samé platí o nucených sňatcích. Samozřejmě i zde je toho hodně, co musíme ještě udělat. Ale první krok bude vždy starat se o společnost, dívat se kolem sebe. Protože sice můžeme mít zákony, ale čas od času se věci dějí zcela mimo naše chápání ale když se budete pozorně dívat a budete se ptát, tak zjistíte, že k těm věcem dochází. Děkuji vám. 30 sekund na následnou otázku, protože ta vaše první otázka byla delší. Dobře. Chtěla bych vás požádat o podrobnější komentář k otázce sexuálních stereotypů. Jak vnímáte tento problém? Myslíte si, že role matky a role manželky je genderovým stereotypem? Mohla byste, prosím, skonkretizovat, jakým způsobem hodláte s nucenými sňatky bojovat, což jsou v podstatě případy pedofilství? Stereotypy, to je velice zásadní téma. a bude řešeno v naší genderové strategii. Stereotypy to je jeden z důvodů, proč se lidé dívají na ostatní lidi nějakým konkrétním způsobem, protože mají dojem, že by se měli nějak chovat, nebo by měli dělat nějakou práci nějakým určitým způsobem, nebo něco takového. Vy jste říkala eh, role manželky, role, role matky. Víte, já jsem velice spokojená se směrnicí o vyvážení pracovního a soukromého života, protože ženy se velice často stávají obětmi těchto stereotypů a právě proto se musíme snažit o změnu přístupu otců v rodinách, aby nedocházelo k této stereotypizaci, že tedy e, pečuje vždy matka nebo žena, nebo e, respektive, že ona pečuje na 100% a otec pracuje někde mimo domov. Takže ano, stereotypy, to je špatně. Je to to, co vede k určitým situacím, kde pak je potřeba věci měnit a vytvářet novou legislativu. A v rámci směrnice o vyvážení soukromého rodinného a, a pracovního života se budou ty stereotypy do značné míry řešit. Například ta desetidenní dovolená pro otce. To je rozhodně krok správným směrem. Protože Matky i otcové, matka a otec jsou přece oba rodiče a tím pádem by se oba měli starat o děti. A budou si moc lépe vyvážit rodinný život s životem pracovním. Takže ano, stereotypy jsou vždy eh, jednoznačně špatná věc. Jeden z důvodů, proč musíme vytvářet tolik zákonů, tolik směrnic, je právě kvůli stereotypům. Proto se pojďme snažit s nimi skoncovat. Velice ráda jsem v nedávné době četla určité knihy pro děti, kde se mluví o tom, jak vypadá rodinný život a jak se to, co se v rodině děje, dělí mezi všechny členy dané domácnosti, takže tyto děti už jsou vychovávány v rámci těchto modelů rodin. Na konec konců máme i knížky kde jsou eh, různé ženy na významných pozicích jako umělkyně nebo vědkyně a i to pomáhá prolamovat stereotypy v tom smyslu, že matky dokážou být také vědkyněmi, dokážou být umělkyněmi, stejně jako otci. Takže věci se mění, ale bude toho potřeba udělat ještě mnohem více. No, nezlobte se, eh, my jsme si uvědomili, že najednou nám vypadly stopky, takže my vás tady posloucháme a sledujeme a najednou eh, mi ta minuta připadala hodně dlouhá. No, doufám, že teď už se to, teď už se to spraví. Čas nám totiž běží. Takže děkujeme vám za odpověď. Jako další má slovo frakce GUE a konkrétně paní Sandra Pereira. Prosím. Krásný dobrý den, paní Kandidátko na komisařku, v mnoha zemích Evropské unie je mimořádně obtížné eh, nalézt předškolní zařízení a soukromé školky jsou pro mnohé rodiny příliš drahé. A protože nám chybí tato předškolní zařízení pro děti, eh, mnoho žen musí přestat pracovat po narození dítěte, což má vliv na kariéru, ale také na emancipaci žen, jakož i na finanční, rodinu dotyč, eh, finanční situaci dotyčných rodin tím je vlastně rovnost pohlaví spochybňována, čili měli bychom vytvořit síť předškolních zařízení, eh, které by byly dávány k dispozici zdarma, aby se umožnil osobní rozvoj žen. Jaká opatření hodláte uskutečnit, aby se uskutečňovaly cíle z Barcelony? Mm, eh, uvolníte nějaké prostředky a zavedete nové nástroje, aby se členské státy přinutily k tomu, aby předškolní zařízení byla dávána k dispozici zdarma? Děkuji vám za tuto otázku, paní Dali. Děkuji vám za tuto otázku, která domnívám se je zcela zásadní, když chceme hovořit o účasti rodičů na trhu práce a já hovořím eh, ze zkušenosti na Maltě, kde jsme zavedli univerzální péči o děti zdarma, v předškolních zařízeních tedy, pro rodiče, kteří studují nebo kteří pracují. A počet žen na trhu práce exponenciálně roste. Takže můžeme vidět, že ženy nepracovaly právě proto, že neměly k dispozici předškolní zařízení, nemohly by si to dovolit a zaplatit prostě návštěvou školky pro dítě. Ano, musíme na tom pracovat, musíme nacházet cesty, jak minimálně zajistit dostupnost těchto předškolních nařízení péče o děti. To je vlastně část toho, co činíme v souvislosti se směrnicí o sladění pracovního a soukromého života. A to je oblast, kde Musíme nadále pracovat. A já jistě toto budu podporovat a budu se snažit nalézat fondy pro to, abychom mohli uskutečňovat opatření a pomoci v eh, dostupnosti k předškolním zařízení péče o dítě. Děkuji mnohokrát. Vaše následná otázka. Ráda bych tady eh, požádala o vyjasnění, co se týče reprodukčních práv. Je politování hodné, že v některých členských státech došlo spíše ke kroku zpět v této oblasti. Místo toho musíme docilovat eh, pokroku a ne krok zpět. Jak chcete přispět k tomu, aby se tady skutečně docáhlo pokroku? A jak chcete přimět členské státy k tomu, aby eh, zaručili univerzální práva ve všech oblastech pro všechny ženy. Například i to, co se týče diagnostikování, léčení, nakládání s reprodukčním zdravím, zejména pro takové skupiny jako například migrantky, které by do toho měly být zapojeny. Jak se chcete postarat o to, aby existovali odborně vzdělaní lékaři s inovativními metodami? Ano, samozřejmě musíme splnit trvale udržitelné cíle OSN, které se týkají zdraví žen a musíme zabezpečit univerzální přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a plánování rodiny a vzdělávání. Já, jak už jsem řekla, budu spolupracovat s komisaři pro zdraví a s místo předsedou pro demokracii a demografii abychom zabezpečili, že tato zásada bude i nadále podporována evropskými institucemi. Děkuji vám. Tím jsme ukončili první kolo otázek a než přistoupíme k druhému kolu, dovolte, abych připomněla všem členům a to už jsme vlastně řekli před prvním kolem, že pa, dezignovaná komisařka je dezignovaná právě na základě její osobní nezávislosti, kde se také hodnotí její znalost v daném portfoliu a komunikační schopnosti. A Teď bych tedy rovnou vyzvala prvního řečníka v tomto druhém kole, a to je za EPP pan David Kasa. Paní Dali, paní předsedkyně, děkuji. Vážená eh, paní kandidátko na komisařko, eh, v tomto parlamentu už byla odhlasována směrnice o sladění profesního a soukromého života a snažíme se dosáhnout rovnosti pohlaví i co se týče odpovědnosti v rodině. Ale rádi bychom viděli, jak se to skutečně také implementuje. Jak chcete zabezpečit, aby se to opravdu implementovalo, aby to nebylo pouze fiktivní záležitost? Mm, děkuji vám mnohokrát za eh, vaši práci, eh, kterou jste učinili eh, ve zpracování této směrnice. Jak Víte, tady je lhůta tří let pro implementaci této směrnice a budu-li stvrzena ve funkci komisařky, budu pomáhat e, mé vlastní zemi i dalším členským státům, aby e, tuto směrnici implementovali. E, já prostě mě leží tato směrnice nesmírně na srdci, protože jsem se zavázala k tomu, že s tím pohnou dopředu, protože abych skutečně ráda viděla, že se to bude v praxi uskutečňovat. Myslím si, že můžeme organizovat například workshopy, co se týče implementace, abychom pomohli členským státům pochopit, co to přesně znamená, jakým způsobem to může být implementováno. A domnívám se, že bychom tady měli vytvářet takovou osvětu, povědomí ve veřejnosti, aby bylo pochopitelné, oč běží. Když eh, členské státy tady mají velice významnou roli, aby tato směrnice byla opravdu uskutečněna, protože rodiny z toho musí mít užitek. A sladění profesního a soukromého života eh, by nesmírně pomohlo a základ pro to by právě měla být tato směrnice. A to je to, o čem jsme hovorili předtím, aby tady nebyl jaksi stereotyp v tom, kdo by co měl dělat, jakým způsobem je familie, rodina pardon, organizována. Každá rodina by měla organizovat svůj rodinný život eh, co nejlepším způsobem. A tato směrnice by pomohla rodinám, aby se právě tohoto dosáhlo. A čas hraje také velkou roli v oblasti péče o děti, protože je třeba, aby, aby tady byl dostatek času jak pro děti, tak na práci. A budu-li stvrzena ve funkci komisařky, učiním vše, co bude v mých silách, abych pomohla členským státům na uskutečňování této směrnice. Děkuji. Následná otázka, pan Kaza, prosím. Děkuji vám mnohokrát. My už jsme tady měli výbor eh, pro rovnost. Vy jste byla ministriní kabinetu na Maltě a jak víme, bylo to právě v období, kdy propukl skandal s Panama Papers a bylo tady výtka, že někteří dostávali 5000 euro denně eh, a nic se v tom neudělalo. Co budete dělat jako komisařka tak, aby pravidla platila stejně pro všechny aby tady neexistovalo právo pro bohy a právo pro občany. Eh, já jsem v celém svém životě se vždy zasazovala o zásadu právního státu, demokracii a o eh, zcela zásadní hodnoty. Pajízna jako a o demokracii a vždy eh, jsem pracovala v této oblasti a také jako mm, jsem pracovala jako komisařka pro zavedení určitých standardů při práci s veřejností. Polit politici musí nést stejnou odpovědnost jako jiní občané až do své smrti. A já jsem také spolupracovala na legislativě v oblasti ochrany whistleblowerů. Měla jsem celou řadu dalších aktivit a proto si myslím, že ve své minulosti, jak velice dobře víte, jsem se o to vždy zasazovala. A takže teď já vystřídám tu hodnou předsedkyně a teď nastupuji jako zl, zlá předsedkyně, protože budu dbát na dodržování času. Teď paní Gualmíny. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní kandidátko na komisařko. Podle, podle aktuálních dat, jak víte, eh, hrubá hodinová eh, mzda žen je o 16% nižší než u mužů a u eh, peněz, tedy u důchodů je ten rozdíl dokonce 36%. To znamená, že pokud máme bojovat proti nerovnostem, tak je to naprostá priorita jak z hlediska kulturního, to znamená boj proti stereotypům, předsudkům, ale také z hlediska kvalitativní, kvantitativního. Eh, v politice je vždycky kus matematiky. Pokud děláme stejnou práci na stejné pozici ve stejném místě, tak bychom měli dostávat stejné peníze. Takhle jednoduché to je. To znamená, že my velmi vítáme to, že jste se zmínila o mzdové transparentnosti, ale ráda bych se zeptala, co konkrétně chcete udělat pro to, abyste odstranila tyto nerovnosti v odměňování mužů a žen. Eh, jak tedy eh, chcete postupovat na legislativní úrovni. Paní komisařko, kandidátko na komisařku, ano, děkuji vám za tuto otázku. Jak jste řekla, rozdíl v odměňování mužů a žen činí v EU 16 Pokud budu potvrzena ve své funkci, tak se během prvních 100 dní svého mandátu budu věnovat návrhu týkajícímu se mzdové transparentnosti. Protože eh, nezměníte tyto rozdíly eh, v odůchodech a v platech, pokud nebude zajištěná mzdová transparentnost. To je nástroj, který chceme využít k tomu, abychom zjistili, kde jsou vlastně rozdíly, kde jsou, kde jsou ty diskrepance. Jak víte, byla jsem kandidátkou na předsedkyni komise pověřena, abych prv, během prvních 100 dní svého mandátu předložila návrh, který se bude konat, e, týkat mzdové transparentnosti. Pokud jde o genderovou strategii, tak i tam je jeden úsek, který je věnován mzdové transparentnosti a opatřením, která mají zaručit, aby za stejnou práci byla vyplácena stejná mzda. Všichni víme, že rozdíly v odměňování mužů a žen vyústí v rozdílné důchody mezi muži a ženami a tam ten rozdíl dosahuje až 36 My víme, proč se tak děje. Ženy, byť začnou pracovat se stejnou kvalifikací, se stejnou profesní zkušeností, tak mají jiný průběh kariéry, protože během života musí pracovat na zkrácený úvazek a proto si méně přispívají na důchod a e, proto díky směrnici se chceme proti těmto nerovnostem postavit na konci pracovního života zjistíte, že nejde pouze o to, že jste po celý život vydělávala méně než eh, vaši muští kolegové, byť jste odváděla stejnou práci, ale dokonce se to dotkne i vašeho důchodu, protože jste si platila menší příspěvky na důchod, na důchodové zabezpečení. To znamená, že je to hodně práce, ale První krok je eh, mzdová transparentnost, transparentnost platu. Navazující otázka. Eh, velmi krátká doplňující otázka. Máte v úmyslu eh, zahrnout do toho sociální partnery? Chcete do těch jednání zahrnout sociální partnery a do předběžných dohod o, o rovném odměňování? A druhá věc, počítáte s tím, do, že v legislativních opatřeních budou obsažena budou obsaženy i nějaké indikátory pro monitorování eh, stejného odměňování a pro eh, dobré provádění této legislativy. Ano, pokud jde o sociální partnery, tak já uznávám, že jsou velmi důležití, protože jsou součástí eh, těchto politických návrhů, které chceme představit. A je to konec konců i můj způsob práce. Já jsem byla eh, ministriní pro průmysl nebo vztahy eh, pracovně právní a sociální partneři pro mě byli velmi důležití, protože pokud jednáte o takovýchto věcech, které se dotýkají zaměstnanosti, tak je velmi dobré mít u stolu všechny zúčastněné strany. Ano, samozřejmě, že tu budou i určité indikátory, měřící nástroje, tak abychom zjistili, eh, jak tady postupujeme, jak můžeme hodnotit výsledky, eh, jak to můžeme revidovat a případně zlepšit. A nyní paní Maxová, prosím, otázka na minutu. Hezké odpoledne. Ehm, sama jste ve své úvodní řeči zmínila, že 50 osob se zdravotním postižením má problémy přístup, k přístupu k práci. Má otázka tedy zní, Jaká opatření plánujete z pozice kandidátky na komisaře pro rovné příležitosti v otázce inkluze a ochrany lidí s tělesným postižením na trhu práce a v širší společnosti? Mám na mysli opatření, která by byla v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jaké plány máte na zlepšení implementace této úmluvy v rámci evropských institucí a agentur? Vidíte v nadcházející strategii pro osoby s tělesným postižením nějaké nové pole působnosti a jak konkrétně budete spolupracovat s ostatními komisaři na tom, aby se otázka lidí s handicapem stala jednou z hlavních? A co se týče interní struktury komise, uvítala byste, aby se oddělení zodpovědné za otázky osob s, s tělesným postižením přesunulo přímo pod hlavní sekretariát komise, aby byla zajištěna nutná horizontální perspektiva napříč evropskými institucemi? The answer two minutes. Pardon, dvě minuty odpověď. Okay, by uh, 2020 it Očekáváme, že v roce 2020 každý pátý občan bude mít nějaký druh znevýhodnění nebo postižení. A jak jste sama řekla, zaměstnávání lidí s postižením je velmi nízké ve srovnání s ostatními. Jejich zaměstnanost je tedy mnohem nižší. Jak víte, máme tedy strategii pro osoby s postižením 2010 až 2020. Doba platnosti této strategie se chýlí ke konci a nedávno komise začala hodnotit výsledky této strategie. Ukázalo se, že díky této strategie jsme dosáhli velkých úspěchů, ku příkladu eh, akt o Eh, přístupnosti, který je v tuto chvíli eh, transponová nebo eh, karta pro postižené. To znamená, že my v tuto chvíli hodnotíme celou strategii a díky tomuto zhodnocení budeme schopni rozhodnout o dalším postupu. Velmi intenzivně se budu snažit o to, abychom odblokovali směrnici o rovném zacházení a Zároveň budu pokračovat v provádění úmluvy OSN o právech lidí s postižením na úrovni EU. To znamená, že nástroje máme k dispozici a díky těmto nástrojům, které máme, jsme schopni pracovat. Takže dalším krokem bude zhodnocení toho, čeho už jsme dosáhli díky té současné strategii. A nyní navazující dotaz na minutu. Zahrnete perspektivu osob s tělesným postižením do budoucí genderové strategie a genderovou perspektivu do chystané evropské strategie o osobách se zdravotním postižením? To vše, aby bylo v souladu s článkem 6 úmluvy osob eh, OSN o právech osob se zdravotním postižením. Ten vyzývá všechny signatáře, aby otevřeně přiznali, že ženy a dívky se zdravotním postižením jsou terči mnohonásobné diskriminace a aby učinili taková opatření, díky nimž by tyto ženy mohly požívat veškerých lidských práv a základních svobod v plném rozsahu. Okay, yes, of course. Uh... Ano, mainstreaming. To je stěžejní věc. A to se týká i osob s postižením. Já spolupracuji také s interskupinou pro osoby s postižením, s, s fórem pro postižené osoby, již jsem se s nimi setkala a chci, aby osoby s postižením byly zahrnuty do našich snah. Tak abychom pro ně mohli zavést změny, které skutečně potřebují. Domnívám se, že právě to je nejlepší způsob, jak postoupit dál. Protože nemůžeme o osobách s postižením rozhodovat bez nich. Takže ve všem, co dělám a co se dotýká osob s postižením, se je tedy snažím zahrnout. Eh, děkuji a nyní na minutu tady paní Volž. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i vám, paní eh, kan- kandidátko. Eh, rovnost a férovost, to jsou tedy základní zásady EU. Nestrpíme dvojí standard, ale určitě uznáte, že ještě máme velké rezervy v této oblasti. Ráda bych navázala na tu předcházející otázku. Ráda bych se vás zeptala, vy jako komisařka pro rovnost budete mít eh, v kompetenci plné zahrnutí lidí eh, s postižením. Pětina eh, evropského obyvatelstva bude mít v roce 2020 nějaký druh druh postižení. Ráda bych se teda zeptala, jak chcete pokračovat v Evropském aktu o přístupnosti, jaké další nástroje budete prosazovat. Jste ochotná eh, dále harmonizovat přístupnost například v oblasti dopravy, jak chcete více motivovat postižené studenty, aby se účastnili evropských výměných studijních programů, jako je například Erasmus. Odpověď na dvě minuty. Jak už jsem řekla, zhodnotíme současnou strategii, tak abychom zjistili, čeho už jsme dosáhli a co ještě musíme udělat a co musíme udělat lépe. Ale domnívám se, že v této souvislosti je velmi důležité, abychom odblokovali směrnici o rovném zacházení, protože díky tomu tedy eh, budeme moci dopracovat některé otázky, které jste zmínili. Eh, Evropská úmluva o právech lidí s postižením je tedy součást naší práce. I tomu se budeme věnovat. A jak už jsem řekla, chci spolupracovat se zástupci všech skupin postižených, tak jak už jsem činila v minulosti. A věřte mi, je to důležitá oblast naší politiky. Jak už jste řekla, máme ještě velké rezervy a já se velmi těším na to, že tedy tématiku postižení vneseme do všech oblastí naší politiky, že se tedy postaráme o ten mainstreaming. To bude i úkolem té skupiny Task Force. Doplňující dotaz na minutu, prosím. Já vím, že podporujete rozhodnutí paní předsedkyně vytvořit portfolio, které se bude e, věnovat evropskému způsobu života. Já s tím souhlasím. Viděla jsem vaše písemné odpovědi Eh, věnovala jste se eh, nenávistným projevům online i offline v těch písemných odpovědích. Proto bych se vás ráda zeptala, co konkrétně chcete dělat. Jak byste tedy chtěla bojovat proti nenávistným projevům online i offline? Nenávistné projevy, o kterých hovoříte, jsou závažným problémem. V neposlední řadě i proto, že kvůli tomu zůstává celá řada lidí offline. V tom smyslu, že eh, například celá řada žen zůstává offline právě kvůli nenávistným projevům a dalším jevům, kterými trpí kvůli takovým postojům. Vidíme, jaké dopady to má na působnost žen v oblasti umělé inteligence nebo IT. Budu se tedy snažit spolupracovat s, komisařem, s komisaři, kterých se to dotýká. Eh, tak to je všechno, děkuji. A nyní paní Pičerno, eh, otázka na minutu. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, vy jste zmínila příslušnou úmluvu OSN a istambulskou úmluvu, což má zásadní důležitost a prioritu pro komisi. My jsme samozřejmě rádi za tento váš závazek, protože si myslíme, že Istanbulská úmluva to je nástroj, který nám chybí, je to zásadní nástroj pro boj proti násilí na, na ženám. Ovšem, po, e, proces přistoupení nebo e, ratifikace je blokován a dokonce někteří komisaři chtějí tuto věc blokovat kvůli ideologickým důvodům. Takže já si chci zeptat, jak myslíte, že se půjde nechat překonat tento problém? Chtěla bych se zeptat, jestli si nemyslíte, že nastal čas navrhnout směrnici Evropské unie, která bude řešit boj proti násilí na ženám nějakým koherentním způsob, způsobem. Ve svých písemných odpovědích jste hovořila o záměru konfrontovat se i s novými formami násilí na ženách online. Já se chci zeptat, jakým způsobem a pomocí jakých nástrojů chcete s tímto um, násilím na ženách bojovat. Jestli si myslíte, že v příslušné směrnici proti násilí na ženách byste mohla tyto nástroje začlenit. Odpověď dvě minuty. Děkuji. Víme, že dnešní situace je taková, že každá třetí žena je obětí genderového násilí a každá čtvrtá žena je obětí domácího násilí. Přibližné náklady na tuto realitu je 226 miliard euro ročně. Istanbulská umluva slučuje oblasti kompetence EU a kompetence členských států. Jak víte, máme 21 členských států, které ratifikovaly tuto úmluvu a možná také víte, že během maltského předsednictví jsme pracovali na ratifikaci této úmluvy také. Takže EU tu úmluvu podepsala a e, samozřejmě všichni chceme řešit ty čtyři oblasti prevence, ochrana, e, stíhání vyníků a integrovaná politika. Já budu diskutovat s těmi eh, váhajícími členskými státy a pokud to bude nutné, tak pojedu do tamních hlavních měst, abych se snažila vyjednat dohodu ohledně této úmluvy. Je to pro mě velice důležité. Nedovedu pochopit, proč se tomu vzpírají. Možná eh, to jsou různící se názory na určitá slovíčka, která se tam používala. Je podíváme-li se na statistiku, tak každá třetí žena je obětí sexuálního násilí. Nevím ve světle toho, jak může někdo eh, říkat, že nebude ratifikovat nebo nebude podporovat ratifikaci této umluvy Evropskou unii. Následná otázka minutu. Děkuji. Vrátím se k tématu té směrnice Evropské unie, která by nějakým koherentním způsobem mělo, měla řešit otázku tohoto násilí. Vy jste eh, říkala důležité věci, tedy eh, každá žena, ať už je eh, známá, neznámá, bohatá, chudá, s jakýmkoliv stupněm vzdělání, s jakýmkoliv vyznáním, je každým dnem vystavená paní kandidátko na komisařku různým formám násilí, ať už je to fyzické nebo verbální násilí, explicitní nebo implicitní, což je podle mě neudržitelné pro naši svobodu a pro náš život. Je potřeba něco konkrétního dělat. Já s vámi naprosto souhlasím. Eh, Má eh, nel gender equality ale v té strategii pro rovnost pohlaví bude toto násilí řešeno. Ale problém by byl, co s tím, když neuspějeme. Já bych se na to chtěla dívat jinak. Já chci, aby Unie tu istambulskou umluvu ratifikovala. Pokud by nebyla směrnice o e, právech obětí, tu je možné posílit. Máme například také dohodu mezi EU a Ukrajinou o násilí na ženách, ale já nechci zkrátka postupovat touto cestou. Musíme jít krok za krokem. V první řadě musíme ratifikovat tuto umluvu. Děkuji. Paní Katrin Langenziepen má minutu. Děkuji mnohokrát, já budu mluvit německy. My jako zelení a já jako první žena v Německu eh, vítáme tu viditelnou změnu, že komise inkluzi a rovnost klade za prioritu. A vaše úloha bude také spočívat v tom rovnost a nediskriminaci prosazovat ve všech evropských politikách. Já osobně mám obrovskou radost, že vy, paní Dali, věnujete také velkou pozornost plnému prosazení konvence OSN o právech osob s postižením. Přístup, inkluze a účast, podíl, to jsou lidská práva. A já se vás chci zeptat a odpověste prosím ano či ne. Jste ochotná po případě použít práva VETA v jakýchkoliv návrzích komise, která jsou v protikladu s těmito právy. Eh, veškeré legislativní návrhy zastavíte je, když budou stěžovat inkluzi. Budete vy jako komisařka přeskoumávat všechny legislativní návrhy, zda jsou v souladu s příslušnou konvencí OSN o právech osob s postiženým? Děkuji. Pověď máte dvě minuty. My answer is yes. Má odpověď je ano. Udělám vše, co je v mých silách, abych zajistila, že umluva OSN o právech osob s postižením bude plně implementována a bezvý, bezvýjimečně implementována. Rovněž eh, zajistím, aby eh, postižení byla mainstreamována prostřednictvím té akční skupiny, o které jsem hovořila, a rovněž rozšířím princip rovnosti a eh, tedy princip toho vetování na základě rovnosti. Jak jsem již měla příležitost vám říci, hodlám velice úzce spolupracovat s interskupinou pro postižení a s Evropským eh, fórem pro osoby s postižením. Následná otázka, jedna minuta. Ještě chci krátce připomenout, vy jste se zmínila o tom, že je třeba dbát na to, aby eh, eh, u všech projektů se mohly účastnit také osoby s postižením. To je správné. Chtěla bych poukázat na to, že je, také požada, že je to také požadavek nic bez nás, nic o nás bez nás. To je naprosto jasné právo, aby se osoby s postižením podílely na veškerých projektech. My jako zelení v parlamentu toto vše budeme bedlivě sledovat a také vám budeme připomínat váš dnešní příslip, abyste skutečně byla strážcem pro inkluzi v Evropě. Odpověď jedna minuta. Of course you will be guarding ano, samozřejmě, že na to budete dohlížet. A budete mi také radit. Jak jsem řekla, chtěla bych eh, s Evropským parlamentem vést otevřený dialog. Chci, abychom spolu komunikovali. Všichni eh, co do jednotlivých oblastí politiky. Je velice důležité, aby parlament společně s občanskou společností naslouchal a abychom si naslouchali vzájemně. Abychom si vyměňovali názory, abychom si vyměňovali kritické názory, to je také velice důležité. Je důležité, abyste nás kritizovali, protože konstruktivní kritika znamená lepší výsledky. Děkuji. Paní Bruna má otázku na minutu. Ve vašich odpovědích Evropskému parlamentu chcete posílit postavení nejzranitelnějších členů naší společnosti, podporovat oběti zejména v důsledku násilí na nich. E, e, evropské instituce by se měly také věnovat násilí, co se týká například násilí v rodinách a pomáhat obětem překonávat tento trauma, které zažívají v takovýchto případech je třeba také eh, financovat opatření na ochranu LGBT a nezavírat oči eh, před akty násilí. Je třeba, aby komise specificky obhajovala tyto záležitosti. Proto je nezbytné, aby i toto se stalo prioritním cílem, který bude oplatňovat striktní opatření na ochranu obětí. Jak eh, v případě, že se stanete komisařkou pro rovnost, budete reagovat a budete realizovat právě ochranu těchto dětí? Odpověď dvě minuty. Of course, um, when we speak... Tak samozřejmě, když hovoříme o rodinách, hovoříme-li o vyvážení pracovního a soukromého života, když hovoříme o rodinách s nějakými obtížemi nebo o rodinách s problémy, kde třeba jsou problémy s násilím, tak eh, samozřejmě musíme myslet hlavně na děti. Děti jsou totiž obětmi. Obětmi situací, v jakých se ocitnou. A děti proto potřebují náležitou ochranu. Musí být tím pádem odděleny od pachatele toho násilí. Společně tedy s tou obětí většinou obětí je matka a tím pádem matka a děti musí být chráněny proti těm, kteří páchají na nich to násilí. A já budu spolupracovat s příslušnou komisařkou nebo komisařem, kdo bude mít na starosti dětské otázky. A můžeme tak skombinovat eh, otázku eh, násilí na ženách, domácí násilí s tím, co budou mý kolegové řešit v oblasti práv dětí. Takže rozhodně ochrana dětí je na prvním místě v takovýchto situacích, protože právě děti jsou tou bezbranou stranou v těchto konfliktech, takže já vám děkuji za to, že jste na toto upozornila. A dokonce i v té strategii, když eh, hovoříme o té istambulské umluvě, tak tam jsou začleněny také děti. Následná otázka, minuta. Děkuji vám mnohokrát za vaši odpověď. To je skutečně velice důležité. Děkuji vám z celého srdce za to, jak chcete eh, prostě se věnovat tomuto problému v budoucnosti. Chcete odpovídat nebo můžeme jít rovnou dál? Paní Rafalská, minuta na otázku. Paní eh, kandidátko na komisařku, vám je svěřen úkol bojovat proti všem podobám nerovnosti a diskriminace. Evropská unie je založena na křesťanských hodnotách. Ale v posledních letech máme stále více případů diskriminace, dokonce třeba i propouštění z práce, z důvodu nošení křesťanských symbolů anebo z důvodu řízení se křesťanskými hodnotami. Křes, křesťané jsou často pod útokem od těch, kteří proklamují rovnost a nediskriminaci. Ale diskriminovat křesťany jim nevadí. Takže jak hodláte chránit práva křesťanů proti diskriminaci? Odpověď dvě minuty. Já se hodlám zasadit o to, aby vstoupila v platnost směrnice proti diskriminaci, která hovoří o diskriminaci na základě věku, vyznání, víry, postižení, sexuální orientace. Jinými slovy, já počkám na EPSCO 24.11. Uvidíme, jaký bude výsledek diskuse tam, protože oni budou o té protidiskriminační směrnici jednat, která je již eh, příliš dlouho zablokovaná. A pokud se nám podaří ji odblokovat, tak to bude vlastně nová úroveň ochrany, kterou budeme moci nabídnout všem, kdo jsou nějakým způsobem diskriminováni, třeba i z důvodů, které jste zmínila vy. Zároveň je velice důležité mít co nejsilnější orgány pro zajištění rovnosti v členských státech, protože i tam lze pracovat na těch nejrůznějších formách diskriminace, ke kterým dochází v naší společnosti a myslím si, že i ty charty rovnosti jsou v tomto ohledu velice důležité, ale to nejdůležitější, co eh, vidím pro nejbližší budoucnost, je odblokování té antidiskriminační směrnice. Takže eh, s velkým očekáváním eh, čekám na zasedání Rady EPSCO a uvidíme, jak se věci vyvinou. Paní Rafalská, následná otázka, jedna minuta. Paní komisařko, paní kandidátko na komisařku, znáte eh, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ohledně British Airlines, které diskriminovali své zaměstnance na základě vyznání. V Polsku máme případ jednoho zaměstnance u firmy IKEA, který byl diskriminován za to, že citoval Bibli. Myslíte si, že tyto případy jsou zvlášť důležité, protože to, co je ohroženo, to není pouze život daného křesťana, ale je to také ochrana svobod jednotlivce. Já se řídím premisou eh, nečiň ostatním, jak bys nechtěla, aby oni činili tobě. A proto si myslím, že tato směrnice proti diskriminaci je zvlášť důležitá. Jde o rovné zacházení, shodné zacházení. Ať už máte jakou, jaké, jakékoliv vyzvání, jakoukoliv orientaci, jakýkoliv, jaké, jakýkoliv věk. Takže v první řadě je potřeba pracovat na odblokování této směrnice v radě. Děkuji. Teď má slovo paní Vozemberg v Rionidy, říkám to správně, doufám. Děkuji mnohokrát. Vážená paní Dali, hezké odpoledne. Já jsem právnička z Řecka už nějakých 30 let. A jako taková mám pocit, že vám musím říci, že je velká rána pro demokracii ve vaší zemi a proti právnímu státu ve vaší zemi, že jste zatím stále nenašli vyníka eh, vraždy paní Karona Galicia. Ne proto, že to byla žena, ale proto, že hledala pravdu a že to byla investigativní novinářka. Má otázka se týká takzvaného skleněného stropu. Já jsem byla zodpovědná za příslušnou zprávu v minulém legislativním období zde v parlamentu a vy dobře víte, že tato zpráva hovoří o problémech, s jakými se ženy potýkají ve svých kariérách, například ve vědě nebo ve výzkumu. Tam na ten strop narážejí velice často. Chceme navýšit participaci žen na těchto oblastech a proto se chci zeptat, zda máte nějakou vlajkovou iniciativu, která by se tímto zabývala, nebo zda plánujete využít aktuální existující politiky tak, abychom se zbavili předsudků a stereotypizace, ke kterým dochází a zabraňují ženám, aby byly rovně zastoupeny v těch eh, subjektech STEM. Odpověď dvě minuty. Já jsem měla příležitost eh, před chvílí konstatovat, že vyšetřování vraždy paní Karona Galicia stále trvají a řekla jsem, že v rámci prvních 30 dní byly zatčeny tři osoby a byly vzaty do vazby. Co se týká toho takzvaného skleněného stropu, ano, ten stále existuje a to je ještě eufemismus. Jsem pevně přesvědčena o tom, že bychom stereotypy měli eliminovat, že bychom měli mít více žen v oblastech STEM. Jen tak mimochodem, já jsem eh, žena, která prosazovala Mezinárodní den žen a dívek ve vědních oborech eh, v rámci OSN 11. února. Organizace spojených národů slaví tento den. Je to slaveno na můj návrh. Takže pro mne jsou předměty STEM velice podstatné. A získání žen a dívek do těchto předmětů je pro mě velice důležité. Tedy dívek, aby to studovali a ženy, aby pokračovali v práci v těchto oblastech, aby se dostávali do rozhodovacích pozic, aby mohli podporovat dívky eh, v práci v těchto oblastech, aby mohli sloužit jako vzory. Samozřejmě řešení stereotypů A teď mi vypadlo slovo. Řešení stereotypů v tom, co děláme, spočívá v tom, že eh, ty stereotypy ve své genderové strategii, teď už jsem si vzpomněl, genderová strategie se to jmenuje, v genderové strategii to řešíme a už mi došel čas. Následná otázka. Děkuji vám za vaši odpověď. Má druhá otázka se také týká rovnosti, protože vy máte být komisařka pro rovnost. A tím pádem mi dovolte zaměřit se na eh, digitální propast, před kterou ženy stojí. Ta se musí řešit konkrétním způsobem. A opět i zde se chci zeptat, zda plánujete nějakou vlajkovou iniciativu v této oblasti, tak abychom v budoucnosti mohli říci, že ženy jsou zastoupeny v technologicky informačním a komunikačním sektoru, stejně tak jako v masmédiích. Protože v těchto oblastech jsou velice vysoké platy, ale nejsou tam zastoupeny ženy, což není ku cti ani naší demokracie, ani právního státu. Ano, IT nemůže zůstat čistě mužskou doménou. Jak jste správně řekla, jsou to oblasti s vysokými platy, což eh, pak má další dopad na eh, rozdíly v platech mužů a žen, takže ono všechno souvisí se vším, ale my se musíme snažit řešit stereotypy. Proč se ženy a dívky nedostávají do těchto profesí. Proto jsem zmiňovala ten Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ale týká se to i akademických úspěchů. Já vím o případu, kdy předmět věda nebyl povinný pro dívky a dívky se vůbec nepodporovaly v tom, aby vědu studovaly. Jakmile se to stalo povinným předmětem, tak najednou se zjistilo, že dívky mají lepší výsledky než chlapci v tom předmětu. Takže je to skutečně otázka stereotypizace. E, jde o poradenství, o profesním poradenství a o nasměrování těchto dívek. Zatím se to bohužel neděje. A proto máme tu propast v oblasti digitálna a i jinde. Děkuji, paní Rodriguez. Minuta na otázku. Děkuji, paní kandidátko na komisařku. E, přeji vám všechno nejlepší, e, co se týče vaší práce za obhajobu rovnosti. Dvě otázky. Za prvé, diskriminace proti LGBT osob stále ještě zůstává ve všech zemích Evropské unie. Má různé formy, od verbálních urážek, kybernetických hrozeb, fyzického násilí a týká se e, zdravotní pomoci a nebo teby přístup ke vzdělání. Vy chcete odbavit odblokovat směrnici proti diskriminaci. A jistě víte, že inkluze sexuální orientace byla jedním z motivů, proč to právě jednotlivé země blokovaly. A proto bych ráda věděla, jakou strategii zvolíte, abyste tyto státy přesvědčili a jaká je vaše strategie při spolupráci s jednotlivými státy při eh, prosazování toho, aby oni implementovali ochranu LGBT ve svých respektivních zemích. Odpověď dvě minuty. No, hodlám všem vysvětlit, že sexuální orientace není volba. A pokud toto je důvod, proč je ta směrnice zablokovaná, no tak bych to ráda měla hezky přímočaře vysvětlené, protože zatím to tak nemáme, zatím nevíme, zda toto je ten důvod, ale to není, to není důvodem samo o sobě. V některých členských státech máme méně než 50% osob, které si myslí, že osoby LGBTI by měly mít stejná práva jako heterosexuálové. Takže v takovém pracujeme prostředí. Na tom musíme pracovat. Jak víte, máme ten eh, seznam kroků, kde chceme zlepšit práva osob LGBTI a jejich rodin. Chceme provádět monitoring a vynucování aktuálně platných práv. Chceme podporovat klíčové aktéry, kteří jsou zodpovědní za prosazování práv osob LGBTI. Takže je to hodně práce, která probíhá a my teď musíme vyhodnocovat výsledek aktuálního seznamu kroků a poté musíme navrhnout co nejsilnější následná opatření, ale jak jste řekla, musíme se posouvat dále. Potřebujeme tu horizontální antidiskriminační směrnici. To je ten směr, jakým chci, abychom se ubírali. A chtěla bych se snažit pochopit, proč je tak obtížné tuto věc odblokovat. A proto také zmiňuji tu skupinu na vysoké úrovni pro rovnost a proti diskriminaci. Ta také odvádí spoustu práce. Následná otázka minuta. Děkuji vám. Eh, ve svých odpovědích se také uváděla, že musíme bojovat na ochranu všech nejzranitelnějších a za dodržování jejich lidských práv. A proto se chci zeptat, jak hodnotíte iniciativu Evropské unie Spotlife eh, s 500 miliony eur, aby se zahájilo světové hnutí proti násilím na ženách a dívkách. Jak se domníváme, můžeme zaručit v evropské úrovni obranu základních práv žen proti násilí institucionálnímu, individuálnímu, strukturálnímu, nezávisle na jejich legálním postavení, ať už to jsou imigrantky, uprchlice, anebo ženy bez dokumentů? Minuta na odpověď. Jak víte, zavázali jsme se plnit cíle udržitelného rozvoje a řešit otázku práv, která vyplývají z nástrojů, které máme pro lidi z různých prostředí a tak dále. My samozřejmě pracujeme jak interně, tak externě na této věci a hodláme se zabývat iniciativami a následnou legislativou na ochranu práv jednotlivých těchto skupin osob. Takže my na těch oblastech, které jste zmínila, samozřejmě pracujeme a budeme se snažit práva těchto osob prosazovat. Děkuji. Pan Nikolau má otázku na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Hovořit budu řecky, to už jste si možná všimli. Evropská unie a jednotlivé vlády prosazují politiku skloubení pracovního a soukromého života, tak, aby mohli řešit eh, nepracující ženy a fakt, že nemáme dost prostředků na podporu rodin. Takže je to taková ta flexikurita, jinými slovy, eh, lidé pracují hodně dlouho, což znamená, že pracující matky mají velké problémy se skloubením rodiny a práce, takže hájíme mateřství, Ovšem pouze pokud to nebude příliš drahé pro velké firmy. 71% zaměstnankyň nedostává ani řádné dávky v mateřství. Celá řada těhotných žen nemá ani tu základní ochranu před propouštěním, jak to nařizuje ILO. Jaká je tedy vaše, jaké je vaše stanovisko k této flexikuritě a k tomu, že všechny zaměstnankyně musí být chráněny, aby nebyly propouštěny jenom proto, že otěhotní. Děkuji. Vaše odpověď? Dvě minuty. Ano, děkuji. Ochrana pracovních podmínek a ochrana zaměstnanců a zaměstnankyň, to je jednoznačně velice důležité téma. Jak jste řekl, hovoříme o vyrovnání, vyvážení soukromého a pracovního života. Naším cílem je zlepšit kvalitu života rodin, zejména těch rodin, kde oba rodiče pracují, ale je jasné, že vždy bude nějaký prostor pro zlepšení. Přičemž ta témata, která jste zmínil, jsou témata, která, na která se zaměřím s designovaným komisařem Schmidtem. A s ním budeme hovořit o těch pracovních podmínkách a uvidíme, jaké se ukáže východisko v tom smyslu, jakým způsobem bychom mohli navrhnout nějakou cestu vpřed jak věci zlepšit. Pan Nikolao, následná otázka, jedna minuta. Já vám děkuji. Tak jenom abychom to vzali poněkud specifi- specifičtěji. Jaké je vaše stanovisko k následujícímu? E, máme rozsudek Soudního dvora z 22. ledna 2018, který umožňuje těhotným, eh, umožňuje propouštění těhotných zaměstnankyň, když dochází k masovému propouštění. Tím se otevírá cesta k ještě dalším výjimkám, což znamená, že těhotné ženy nebudou mít vůbec žádný stupeň ochrany. Co si o tom myslíte? Odpověď jedna minuta. Ano, já se na tento rozsudek budu muset podívat. Velice ráda se s vámi setkám a proberu to s vámi, ale je jasné, že i těhotné ženy musí mít určitý stupeň ochrany. Děkuji, paní, pan Saliba má minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Jako Malťan jsem velice hrdý na to, že jste dostala úkol zabývat se rovností ve svém portfoliu. Během politické kariéry na Maltě kde jste se zabývala stejnou oblastí, jste implementovala společenskou revoluci. Podařilo se vám z naší země udělat příklad pro zbytek Evropy, co se týká ochrany menšin. Doufám, že za pět let budeme moci hovořit o rovnější Evropě po té, co skončí váš mandát jakožto komisařky. Směrnice o vyvážení soukromého a pracovního života byla již přijata a frakce SAD byla jednou z nejangažovanějších v podpoře této směrnice, ale dnes čelíme situaci, kdy celá řada členských států se snaží vytvářet různé překážky. A já s vámi souhlasím, že Evropský pilíř sociálních práv by měl být okamžitě implementován. Chtěl bych se vás zeptat, zda si myslíte, že by měl být rozšířen eh, jeho rozsah působnosti, aby tam eh, byly začleněna a byla začleněna také právě práva OSVČ a práva pracujících rodičů. Děkuji vám mnohokrát za tento dotaz. Ano, je to směrnice, která, jak už jsem říkala panu Kazovi, eh, na které budu pracovat s členskými státy, abychom zajistili, že bude implementována. Vy se mě ptáte, zda souhlasím s rozšířením působnosti této směrnice. Já si myslím, že naše zaměření by mělo být hlavně na implementaci příštích třech letech. Měli bychom zajistit, že ta směrnice tak, jak je, bude také implementována v členských státech a potom eh, Samozřejmě všichni víme, že tam je doložka o přeskumu směrnice, díky které, pokud to bude nutné, můžeme ten přeskum provést a uvidíme, zda je potřeba rozsah směrnice rozšířit. Uvidíme, zda tam budeme zabudovávat ta práva, která jste zmínil. Ale ráda bych, abychom teď příští tři roky pracovali na tom, aby každý členský stát tu směrnici řádně implementoval. Následná otázka na minutu. Ano, eh, mám otázku na sektor, který mi je velice blízký. Je to sektor osob s postižením. Strategie pro období 2010 až 2020 má za cíl implementovat úmluvu OSN o právech osob s postižením. Já se vás chci zeptat, jak zajistíte, že dojde k náležitému mainstreamingu ve všech politických sektorech? Zajistíte, že dojde k přeskoumání aplikace této úmluvy, aby byla plně implementována. Hodláte tuto úmluvu eh, na příštích deset let ještě posílit? Chtěl bych vám také poděkovat za váš osobní závazek v tom smyslu, že jste se, že jste se zasadila o to, aby svazy zastupující osoby s postižením byly plně integrovány do rozhodovacího procesu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Tato strategie se teď blíží eh, konci svého období působnosti. My pak věci přehodnotíme a zajistíme, že eh, bude vhodná i pro budoucnost. Strategie na období 2010 až 2020 to je něco, co je teď potřeba uzavřít, protože během období evaluace je potřeba přistupovat k věcem čaři. Musíme se podívat na to, co bylo dobře, na to, co je možné zlepšit. A ptal se se také na mainstreaming. Konkrétně mainstreaming osob s postižením a jejich práv. My tento mainstreaming zajistíme napříč všemi generálními ředitelstvími. Zajistíme také, aby tato umluva byla v samotném středobodu naší politiky. Proto budujeme tuto akční skupinu a všechno to, co jste zmínil, budeme diskutovat v rámci komise právě díky tomu mainstreamingu. Je to, myslím, velice důležitý krok vpřed. Děkuji paní Estaras Ferragut. Otázka na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní dezignovaná komisařce. Jenom stručně dvě otázky. Evropská strategie genderová neobsahuje strategie týkající se posti- žen s postižením. Já bych ráda, aby se to začlenilo a, a aby tady také existovalo toto explicitní zmínění této skupiny. E, dále e, máme tady e, také sice další dokumenty pro ochranu osob s postižením, ale když ukončí, bude ukončena strategie, je třeba jo, to, to vyhodnocovat, ale je třeba přeci udělat takovou strategie, aby se opravil ten akt pro postižené osoby, aby to bylo v souladu s konvencí OSN. Ale tady byly tři roky na implementaci, ale tři roky na to, aby to vstoupilo v platnost, čili to se nám protáhne až do roku 2030. Máme tady také boj proti klimatu, no to děláme, to děláme, ale teď je třeba také změnit povědomí o této situaci žen s postižením. Dvě minuty na odpověď. Ano. Osoby s postižením budou obsaženy v genderové strategii, protože, jak už jsem řekla, hovoříme o mainstreamingu a také o mainstreamingu v práci komise. Ale s ohledem na tuto strategii se domnívám, že nejprve musíme zhodnotit, já tedy neříkám, že musíme čekat až do roku 2030, co říkám je, že než se zavážeme k realizaci jiných prostředků práce v této oblasti, musíme nejprve vyhodnotit, to, co máme, to, co jsme měli a potom se odrazit od toho s poučením z minulosti, čeho, čeho jsme se tady poučili v té minulé strategii. Minuta na další otázku. Evropský akt k přístupu pro trh práce, pro postižené oblice, eh, pro, na trh práce, eh, úplně vynechával regionální dopravu a všechny další oblasti. Proto je důležité, že ve všech tématech rovnosti nesmíme být demagogičtí, protože někdy, když se prostě dos, mm, zpracovávají dohody, tak třeba tam je problematika potratu, kde ne všichni mají stejný názor, ale já si myslím, že tady bychom měli mít jednotný přístup, protože starost o osoby s postižením nezná žádnou ideologii. Ano, přesně. Ale to je přesně ten důvod, proč musíme eh, tuto situaci analyzovat a hodnotit? Právě z těch důvodů, o kterých jste se zmínila. A musíme se podívat, jak se můžeme pohnout předu a překonat to, co vy jste tady zmínila. To byly velice dobré konkrétní body, které jsem samozřejmě slyšela, když jsem se scházela se zástupci nevládních organizací a jsou a vy jste vlastně přesně reprodukoval to, co oni řekli. Je to samozřejmě v mé mysli, že během tohoto hodnocení samozřejmě zohledním ty body, které jsou velice dobré a o kterých jste hovořil. Děkuji vám. Paní Rodriguez Palop, minuta na otázku. Děkuji vám. Paní Dali, větší část žen, e, které pracují v domácnostech, jsou vykořišťovány, protože tady nejsou jasné pracovní vztahy a oni bývají vykořišťováni zaměstnanci, pardon, zaměstnavateli, zaměstnavatelkami e, a e, vystavují se nebezpečí, zejména v případě žen migrantek mohou být vykázáni. Přitom pracují mnoho hodin denně s krátkými přestávkami, nemají dostatek dostatečný odpočinek. Eh, domníváte se, o, přemýšlíte o tom, že byste zlepšila také situaci těchto žen pracujících v domácnostech a eh, v rámci úmluvy OSN o domácích prací eh, budete tuto aplikovat i v práci na komisi a zastanete se taky personálu například v hotelech? The answer two minutes. Máte odpověď na opětově dvě minuty. Děkuji vám za tuto otázku. Ano, samozřejmě i toto je oblast, které je třeba se věnovat a které se budeme věnovat. Já už jsem hovořila s designovaným komisařem Schmidtem o této realitě. Ale opět, já jsem zmínila tu task force, to je právě ta skupina, to je ta oblast, kde můžeme spolupracovat napříč jednotlivými portfolii a je to ta oblast, o které jsem se zmínila, lidé pracujících jaksi v domácnostech, eh, jaké podmínky mají při práci. Tady je třeba samozřejmě, aby se dodržovala úmluva Mezinárodní organizace práce. A to musí jít také ruku v ruce spolupráce s dezignovaným komisařem pro sociální záležitosti a pro práci. Eh, i zde se musí hovořit o právech žen a podmínkách ženách, pracovnic, uklízeček v těchto eh, specifických oblastech. Ano, bude to tedy věc, kterou se zcela jistě budeme zaobírat. Následná otázka, jedna minuta. Eh, větší část těchto uklízeček jsou migrantky a vystavují se riziku eh, násilí pracovního, protože tento typ nakládání s nimi je neviditelný právě v těch službách v domácnosti. A chcete zahájit nějaká opetření, aby migrační statut těchto žen je nezraňoval ještě více a aby jim dodal určitou ochranu v práci a aby měli zaručený důchod, především v okamžiku, kdy se tady bojuje o důchodech a aktivizují se privátní fondy a kdy se uvažuje o privatizaci sociálního zabezpečení. Jaký je váš názor na individuální účty? Zahrnou taky práci žen a to, co již odpracovali, byť tedy v nejasných podmínkách? Jak víte, je tady ta směrnice proti diskriminaci ve všech oblastech života a jednou z těchto oblastí jsou také podmínky pro přístup k zaměstnání a podmínek zaměstnání. Takže to, co musíme vidět, je, že je třeba, aby tato směrnice byla implementovaná. Já vím, že to se snadno řekne, hůře udělá, ale to, co, se, co zkouším říci, je, že ta ochrana je dána tou směrnicí, ale musíme vidět, Jakým způsobem můžeme kontrolovat implementování této směrnice? A proto budu spolupracovat i s jinými komisaři na tomto tématu. Paní Fritson, vaše otázka na minutu. Paní Dali, já se zeptám švédsky. Ehm, v posledním desetiletí jsme viděli aktivní opozici vůči základním právům žen. Když se podíváme na index genderové rovnosti, tak tady nám údaje ukazují, že je tady celá řada nerovností mezi pohlavími a ty jsou tu i nadále. Dokonce jsme nedávno měli práv, zprávu Evropského parlamentu upozorňující na to, že tady se situace velice liší v jednotlivých členských státech. V některých případech byly již zahájeny iniciativy a prosazována opatření, v jiných nikoli. Tam se jednalo spíše o prázdná prohlášení. Je třeba zasazovat se o práva žen. Já eh, eh, prostě chci říct si mé dceři, že se podaříme toto odstranit. Jak chcete tedy tyto nedostatky v této oblasti odstranit? Děkuji vám. Uh, I think that... Domnívám se, že naše práce v oblasti genderové rovnosti A to jste vlastně viděli, ten význam toho i e, vlastně v projevu a v pověřovacích dopisech e, předsedkyně komise von Leyenové, že je třeba zasazovat se o to, aby ženská práva, byla nejen, práva žen byla nejen chráněna, a pardon, abychom se o ně nejenom zasazovali, aby byla také chráněna. A to je vlastně vidět i na počtu komisařů, kteří to budou mít ve svém portfolii. Ale je třeba pracovat na tom také v terénu, v terénu pracovat na ochraně práv žen. A mohu vás ujistit, že to je skutečně jednou z priorit paní von der Leyen a že to je také důvodem, proč je tady eh, samostatné portfolio právě pro genderovou rovnost. A právě proto se můžeme soustředit na ty problémy, o kterých jste se zmínila. A také strategie pro genderovou rovnost, která bude záhy eh, uveřejněna, jistě se bude zaobírat těmito otázkami. Následná otázka, minutu. My víme, že možnosti pro ženy, že ženy musí mít také možnost na to být nezávislé a proto je třeba bojovat proti nerovnostem na trhu práce. Vy jste hovořila o opatřeních. Budete se soustředit v této oblasti na to, aby ženy mohly být skutečně nezávislé. Finanční nezávislost je zcela zásadní. Každá žena by měla být schopna starat se sama o sebe a měla by mít tuto možnost. A protože v okamžiku, kdy je žena finančně nezávislá, otvírají se jí jiné možnosti a už nedochází zase k určitým jevům. Ku příkladu, jste-li finančně nezávislá a žijete v nějakém vztahu, kde dochází k násilí, můžete odejít, protože nezávisíte finančně na vašem partnerovi, na tom, který vás neužívá tedy. Takže je třeba pracovat na vytváření větších pracovních příležitostí pro, žec, pro ženy, poskytovat jim eh, více možností školení, vzdělání to všechno by mohlo zlepšit situaci, protože stále ještě nemáme eh, všechny ženy finančně nezávislé. Paní Philips, vaši otázku. Thank you. Commissioner elect, you said... Děkuji, paní kandidátko. Vy už jste řekla, že byste byla ráda, kdyby byla nebo že jste ráda, že byla schválena směrnice uh, o lepším sladění rodinného a profesního života. Je tam pouze 10 dní otcovské dovolené a není to povinné. Kromě toho jsou otcové, eh, mají právo na dva eh, měsíce eh, otcovské dovolené, ale často si to rodiny tedy nemohou dovolit. Jde o kvalitativní otázku, protože stále ještě jsou povinnosti v rámci péče nerovnoměrně rozdělené sděleny a e, bylo by dobré, kdyby si rodiče i všichni ostatní, všechny ostatní pečující osoby mohly vzít více volna. E, takže se ptám, co tedy plánujete v této oblasti, e, tak aby rodiče neriskovali chudobu, když využijí možnosti rodičovské dovolené. Jak tedy zaručíte důstojnou odměnu během tohoto typu dovolené? Děkuji, dvě minuty na otázku. Někdy to nestačí, ale je to začátek. Začali jsme touto směrnicí, která podle mého názoru jde správným směrem a jak už jsem řekla, budu monitorovat členské státy, abych zjistila, jakým způsobem provádějí tuto směrnici. Eh, možná, že se budou i konat nějaké workshopy nebo semináře, abychom zvýšili povědomí o tom, že to přináší nějakou přidanou hodnotu. I pro zaměstnavatele, pokud přijmete takováto opatření. Samozřejmě, že toho chceme udělat ještě mnohem víc, že chceme přijmout ještě další opatření. Jak už jsem řekla, eh, za tři roky tady provedeme revizi směrnice a domnívám se, že zaměstnavatelé si uvědomí, že to byl dobrý nápad, že to byla dobrá věc, ale je, víte, že je to tak, že jakmile ně, zasahujete do pracovně právních vztahů, tak chcete, aby do toho byli zapojeni sociální partneři, tak by to mělo být, protože i oni, oni jsou součástí sociálního dialogu a Navíc chceme, aby sociální partneři pochopili, jak jakou to má přidanou hodnotu pro dobré pracovní návyky. Pokud budou mít eh, zaměstnanci lepší podmínky, tak budou lépe pracovat, budou odvádět lepší práci. Eh, to znamená, že to bude ku prospěchu eh, zaměstnavatelů. Bude tedy dobré zavádět takovéto dobré podmínky. Takže všechno, co jste řekla, je naprostá pravda a já o tom budu dále jednat i s panem kandidátem na komisaře Schmidtem, až budeme hovořit o podmínkách zaměstnávání. Vždycky je v tom obsažena i nějaká kvalitativní eh, dimenze. Doplňující dotaz na minutu. Děkuji. Tradiční rozdělení práce a péče v domácnosti se posouvá, ale bohužel pouze velmi pomalu. A uh, hovořit o tom je důležité, ale domnívám se, že už jsme hovořili příliš dlouho. Vy jste zmiňovala workshopy, o tom, hovořila jste o tom, že budete hovořit s dalším komisařem a tak dále. Já si myslím, že zásadní je legislativa a proto bych se ráda zeptala, co chcete konkrétně udělat pro to, abyste překonala tuto eh, ne, eh, nespravedlnost a aby to nebyly pouze ty workshopy a ty další diskuze. Děkuji. legislativa, která by navrhovala více než 10 dní otcovské dovolené. Už jsem řekla, že jakmile provedeme revize směrnice a zjistíme, jak to funguje, pravděpodobně zjistíme, že je tu možnost to dále rozšířit a potom tedy zvážíme všechny ty návrhy, které jste tady předložila. Děkuji, paní Semeno, na minutu se prosím můžete zeptat. Budu hovořit německy vážená paní kandidátko na komisařku, paní Dáli. Já mám otázku, která se taktéž věnuje Istanbulské úmluvě. Vy jste se tomu před, eh, před chvílí nechtěla blíže věnovat, ale přesto bych od vás ráda věděla, jaké konkrétní možnosti eh, v eh, ve smlouvě EU existují, tak aby se násilí na ženách mohlo označit za trestný čin. Jde také o posílení a integraci dotyčných obětí, to je důležitá věc. A já tím myslím ženy, které se staly obětí násilí, ale také ženy, které trpí takovým onemocněním, jako jako příkladu rakovina, překonaly tu nemoc, ale následně mají mož, eh, potíže se integrovat na trh práce. Děkuji. Dvě minuty na odpověď. začlenění násilí páchaného na ženách mezi eh, trestné činy v rámci komunitárního práva vyžaduje jednomyslné rozhodnutí. To už je zmíněno eh, v těch eh, samotných pokynech. Já bych se ráda soustředila na ratifikaci Istanbulské umluvy, protože to je takový zlatý standard. Pojďme se na to soustředit v první fázi zároveň musím přiznat, že to, že eh, tedy z násilí páchaného na ženách uděláme eh, trestný čin, eh, i to vyžaduje jednomyslné rozhodnutí. Můžeme posílit směrnici o právech obětí, v tomto smyslu tedy mohu spolupracovat s kandidátem na komisaře Rendersem, ale Můžeme tedy dělat i další kroky eh, pro boj proti násilí na ženách, ale já bych se přikláněla k tomu, abychom se soustředili nejprve na ratifikaci um- Stambulské umluvy ze strany EU. Eh, doplňující otázka na minutu. Počítáte také s osvětovou kampaní, pokud jde o domácí násilí a násilí páchané na ženách. To eh, jde o osvětovou kampaň pro menší, eh, mladší a starší spoluobčany, tak abychom posílili eh, sebevědomí obětí, patří to přece k základním hodnotám EU, že nikomu se nesmí být pácháno násilí a nikdo nesmí být utlačován. Děkuji. Ano, máte pravdu, to bude součástí strategie o rovnosti pohlaví, o genderové rovnosti. Bude sem spadat i násilí páchané online a všechny body, které jste zmínila, i ty tady budou do tohoto dokumentu začleněny. Je tam poměrně rozsáhlý úsek, který se zabývá právě násilím i násilím páchaným na ženách. A nyní jako poslední se zeptá paní Janoka. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, paní kandidátko na komisařku. Blahopřeji vám k vaší nominaci po té než, velmi nešťastné uh, smrti malcké novinářky jsme rádi, že tady vidíme před sebou další silnou malckou ženu. Já eh, tedy svou otázkou navážu na předcházející dotazy, které se eh, týkaly rozdíly, rozdílů mezi důchody mezi mužů a žen 37%, mezi platy mužů a žen 16%. Mohla byste k tomu uvést nějaké konkrétní kroky? Dvě minuty na odpověď, prosím. Ano? Je na snadě, že nejprve musíme vytvořit měřící nástroje. Během prvních sta dnů svého mandátu tudíž představím eh, opatření zaměřené na, na mzdovou nebo platovou transparentnost. To bude ten první krok. A díky němu budeme moci začít řečit rozdíly v odměňování mužů a žen a rozdíly eh, v důchodech mužů a žen. Takže to je práce, eh, kterou udělám jako první. Bude to eh, jedna z prvních oblastí, které se budu věnovat. Byla jsem pověřena, abych se tím zabývala, což jasně dokazuje, že ten problém je velmi palčivý, že je brán velmi vážně a že komise Eh, na něj nahlíží jako na prioritní otázku. Nepochybně chceme dospět ke konkrétním výsledkům, protože 36% rozdíl v důchodech je prostě neakceptovatelné, neakceptovatelný jev. My si musíme uvědomit, že to je pozůstatek toho všeho, co jsme tady po dlouhou dobu říkali, toho životního cyklu, eh, toho celoživotního eh, pracovního života žen protože eh, ženy často musí svoje profesní působení přerušovat. Někdy pracují na částečný úvazek, protože se musí starat o rodinu a někdy, když jsou ku příkladu na mateřské dovolené, nebo když eh, mají zkrácený pracovní úvazek, tak eh, dejme tomu nejsou povýšeny. Přijdou o to povýšení. To znamená, že ženy jsou vlastně celou dobu trestány kvůli jednoduchému faktu, že jsou ženy, že mají děti, že chtějí mít děti, že chtějí pracovat, což je důležité, je důležité, abychom i my jako ženy přispívali svojí prací ale výsledek jsou ty diskrepance, o kterých jste hovořila. Na minutu doplňující dotaz, prosím. Tyto diskrepance vytvářejí eh, větší podíl chudých žen a dětí. Ve vašem portfoliu bude eh, celá řada lidí, Eh, kteří nemají eh, práci. 120 eh, milionů, pouze 16 milionů z nich jsou tedy Romové. Bylo by dobré, kdybychom tedy mohli spolupracovat s, parma, s parlamentem, abychom tedy se soustředili na strategii pro Romy, na strategii proti chudobě, protože Romové nejsou pouze ve východoevropských getech, jsou v celé Evropě. Jasně vám to ukazuje analýza Světové banky, kde Eh, ty osady nebo kde ti Romové jsou. To znamená, že se vás ptám, jestli se budete dále eh, věnovat omezování chudoby těch eh, nejchudších. Jedna z mých prvních návštěv vede do romské osady. Romové jsou nejvíce diskriminováni v Evropské unii. ze 61%. Jak víte, máme tu rámcovou strategii pro Romy, která obsahuje čtyři priority vzdělávání, zaměstnávání, zdravotní péče a bydlení. A jistě víte, že e, doba platnosti tohoto rámce brzy skončí, že budeme muset tuto strategii revidovat a proto chci tedy navštívit ty romské osady, abych se o tom dozvěděla víc abych věděla, co je vlastně potřeba revidovat a co je eh, potřeba zhodnotit, abychom věděli, jak tedy co možná nejlépe postupovat eh, v následujícím období. Pokud jde o rámec po roce 2020, tak v něm se tedy budeme také soustředit na proticika, proticikánské nálady. Eh, takže vám slibuji, že je to oblast, na kterou se budeme zaměřovat. Děkuji, děkuji. To byla tedy poslední odpověď. My vám nedáme odpočinout, paní kandidátko na komisařku, protože opět dostáváte slovo na pět minut, abyste přednesla svůj závěrečný projev. So, so thank you for... Děkuji vám za tuto výměnu názorů. Děkuji vám za velice důležité otázky, které jste mi kladli. To, co je vidět z dnešní diskuse, je, že rovnost nikdy nelze považovat za automatickou. Vím, že mám vaši důvěru, nebo pokud budu mít vaši důvěru, abych se stala eh, komisařkou pro toto portfolio, budu muset zodpovědět několik velice eh, obtížných dotazů, nebo otázek, na které je potřeba odpovědět, chceme-li splnit ty cíle, které jsme si stanovili. Já se na spolupráci těším. Na závěr mi dovolte jedn, jednu osobní poznámku. Kdykoliv jsem navštívila nějakou základní školu nebo školku nebo jesle, jakožto ministrině, tak jsem si vždy všímala toho, jak malé děti jednají, aniž by cokoliv posuzovali. Děti nevědí, co to je diskriminace. Děti interagují s ostatními dětmi bez ohledu na to, že je někdo třeba odlišný. Nediskriminují, neznají nenávist. Děti nás učí, co to znamená bezvýhradná láska. Diskriminace to je něco, co se člověk učí až později v životě. A musíme pracovat na tom, aby se společnost toto odnaučila. Abychom se odnaučili diskriminaci a stereotypy ohledně ostatních lidí, eh, kteří mají třeba nějaké konkrétní osobní atributy. Musíme si začít vážit diverzity a inkluze. Společně jsme silnější jako Unie členských států a stejně tak jsme společně silnější jakožto diverzifikovaná společnost. Silnější budeme, pakliže vždy budeme oceňováni, vždy budeme všichni začlenování do společnosti. Já se budu ze všech sil snažit dosáhnout rovnosti pro ženy a muže, pro rasové a etnické menšiny se zvláštním zaměřením na Romy. Náboženské a nenáboženské menšiny nebo diskriminované osoby kvůli věku, kvůli postižení nebo kvůli nějaké, nějaké genderové nebo sexuální orientaci nebo specifičnosti. Pokud budu potvrzena v roli komisařky, budu pracovat na rovnosti s konkrétními výsledky. Zdůrazňuji znovu, že rovnosti je dost pro všechny. Je potřeba z tohoto teď učinit realitu, aby ji zažívali všichni. A vypůjčím si slova od Nelsona Mandely, která jsou i nadále budou mým motem. Nikdo se nerodí s nenávistí vůči jiným osobám jen kvůli barvě kůže nebo kvůli eh, tomu, odkud přišli, nebo kvůli tomu, jaké mají vyznání. Lidé se nenávist musí naučit a pokud se mohou naučit nenávidět, mohou se naučit i milovat. Protože láska je pro člověka a jeho srdce mnohem přirozenější než její opak. Děkuji vám. So... Vážená paní kandidátko na komisařku, paní Dali, vážené europoslankyně, vážení europoslanci, jsme na konci. Vidíte, že takováto slyšení nejsou vůbec jednoduchá, zvlášť když jde o rovnost. A vidíme, že rovnost je skutečně téma, které si žádá tvrdý přístup. Potřebuje to komisařku, která nejen se bude tímto portfoliem zabývat do hloubky, ale komisařku, která pochopí, co to znamená být diskriminováni, co to znamená trpět v případě, že dochází k nějaké nerovnosti. V dnešní době je těmito věcmi zasažená obrovská skupina lidí. Takže je to celá řada otázek, na které se ptáme a které pokrývají všechny skupiny společnosti. Já tady hovořím jménem výboru žen a jsou to právě ženy, které se velice často stávají eh, terčem nerovnosti v každodenním životě. Vy jste nám, paní kandidátko na komisařku, poskytla konkrétní eh, nápady k tomu, co to znamená řádná implementace vyváženého rodinného a pracovního života. Hovořili jsme o eh, platové propasti mezi muži a ženami, už to tady máme celá desetiletí, a nikam se to nehýbe. Potřebujeme transparentnost, to je důležitý krok, abychom věděli, jak dál implementovat opatření, která zajistí, že ženy budou mít stejné zacházení jako muži. Řešili jsme také otázku násilí páchaného na ženách, řešili jsme otázku istambulské úmluvy, kterou, nebo debatu o níž je potřeba oživit. Vidíme, že situace v mnoha státech je složitá a Eh, velice často se objevují různé výmluvy vlád nebo kohokoliv jiného, kteří nechtějí udělat, co je potřeba. Hovořila jste samozřejmě také o genderové strategii. Tu potřebujeme ze strany EU, abychom mohli řešit všechna ta potřebná opatření. Ono je hrozně hezké, když eh, vyřešíte jeden kousek té skládačky, ale je potřeba oživit eh, celý ten obrázek pomyslný. A mluvila jste o celé řadě dalších témat, která jsou velice zásadní eh, pro větší rovnost mezi muži a ženami. A také jste mluvila o diskriminaci, ke které dochází ve všech sférách života. A s tím bych vám eh, ráda poblahopřála k tomu, že jste zvládla tento maraton otázek a odpovědí, kde jsme pokryli všechna tato témata. Teď bude na koordinátorech, aby rozhodli, Eh, my se s tím pokusíme vypořádat co nejrychleji a děkujeme vám, že jste tady byla, děkujeme vám za váš výkon a já bych teď předala slovo spolu předsedkyni paní Nikolsonové. Díky vám, eh, paní spolupředsedkyně, a díky vám, paní Dali, byla jste velmi disciplinovaná, dodržovala jste čas, takže v tomto ohledu jste uspěla. Jménem výboru EMPLu chci říct, že vaše portfolio je strašlivě široké a vaše plány jsou velice ambiciozní. Rádi bychom s vámi na všech těchto ambiciozních plánech spolupracovali, ale musím říct, že občas je na místě slibovat pouze to, co můžeme také splnit, protože eh, tisíce lidí budou teď mít obrovská očekávání od Bruselu, jak se říká Evropské unii, to všichni známe. A co se týká našich nových iniciativ, řekla bych, že bychom měli nejprve vyhodnocovat, jak jsme uspěli v implementaci těch starých iniciativ. A musíme být k sobě upřímní, ve všech oblastech jsme neuspěli. Stále jsou členské státy, kde osoby s postižením čelí obrovské diskriminaci. Máme vozíčkáře, kteří se vůbec nedostanou na ulici kvůli tomu, jaké e, mají překážky. Nemohou do divadel, nemohou do kin, nemohou najít práci, neuplatní se na trhu práce. Firmy radši zaplatí pokutu, než aby zaměstnali někoho s postižením. Hovoříme-li o dalších formách diskriminace, musíme hovořit o věkové skupině 50, plus, což jsou osoby, které na trhu práce trpí obrovskou diskriminací. A i to je diskriminace, o které musíme hovořit. Když hovoříme o vyvážení pracovního a soukromého života, nemůžeme hovořit pouze o rodinách s malými dětmi. Musíme hovořit i o osobách starších 50 let, kteří se jednak starají o své děti, a jednak se starají o své vlastní stárnoucí rodiče. A pak v neposlední řadě musíme hovořit o obrovské diskriminaci sociálně vyloučených komunit, což jsou ve většině členských států Romové, kteří jsou separováni a segregováni. Máme členské státy, kde se otevřeně diskriminují romské děti tím, že se po- posílají do speciálních škol, když v podstatě dojde k tomu, že nedokončí ani základní vzdělání. A tyto zvláštní školy nebo speciální školy znamenají pro ty romské děti, že se na konci nenaučí ani číst, ani psát a my od nich očekáváme tom, že se zintegrují do trhu práce. Já jsem velice ráda, že paní Dali vyjádřila zájem stát se součástí delegace výboru EMPL, která pojede na Slovensko a navštíví tam ty separované, segregované romské komunity. S tím je potřeba skoncovat. Děkuji vám za pozornost. So that's it, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, to je konec dnešního slyšení, končím schůzi.